Good morning, colleagues. Dobré ráno, kolegyně a kolegové, a všechny vás vřele vítám po letní pauze. Vítám jak poslance, tak také všechny další pracovníky a všechny kolegy. Jsem velice rád, že vás zase všechny vidím. Dnes máme dopoledne nabitý program. Také samozřejmě, jak víte, tak v létě došlo k teroristickým útokům, hlavně ve východním Německu, a o tom budeme mluvit eh, v bodě 4. Tak dnes, eh, co se týče agendy, tak 5, 6, 7 bude společná debata, to začne o 15 minut dříve v 10.15, bod 8 začne o 15 minut dříve v 11.30 a bod 9, který se týká posílení kontrol v relevantních databázích na vnějších hranicích, tento bod musí být odložen. Dále bod 10, který se týká hlasování o souhrném rozpočtu Evropské unie na rok 2017 tak eh, to začneme tedy eh, ve tři hodiny. Původně to mělo být ve čtvrt na čtyři, takže prosím, nezapomeňte, ve tři hodiny přesně budeme hlasovat, přineste si své hlasovací karty. Pokud nejsou žádné námitky, tato, tento návrh pořadu je považován za schválený a dostáváme se k bodu. Hmm, takže jazykový profil, bohužel dnes nemáme tlumočení v chorvačtině, dánštině, finštině, estonštině, lotyštině, malčtině a gelštině. To tady dnes není k dispozici. Druhý bod. Eh, čeká nás slyšení eh, designovaného komisaře pro eh, Unii bezpečnosti, který má být pan Julian King 15. července Eh, chtěla jsem tedy o tom informovat dnes koordinátory na konci této schůze, jak to bude, ale mohu vám všem říci, že tedy, jak víte, tak 15. července se rada rozhodla konzultovat parlament ohledně jmenování člena na eh, pozici člena eh, Evropské komise, má to být Sir Julian King. Koordinátoři se dnes setkají na schůzi pardon, na konci této schůze budeme připravovat slyšení ve výboru Libe, které má být v následujících týdnech takže další informace získáte. Chci ještě všechny pouze informovat, že k tomu dojde a koordinátoři společně s konferencí předsedů eh, rozhodnou potom ještě podrobnosti. Pokud k tomu nemáte zatím nic dalšího, tak vás pak budu informovat o výstupech schůze koordinátorů. Také jsem ještě chtěla si, že dnes zde máme také televizi Al Jazeera, Mají zde tedy kamery, budou zde natáčet, takže to je jenom tedy pro vaše informace. Docházíme, eh, jsme eh, u bodu 3 schválení zápisu ze schůze, která se konala 7. dubna. Pokud nejsou žádné námitky, tak je tento zápis považován za schválený. A nyní se dostáváme k bodu 4, který tedy je smutný, protože tedy bohužel eh, v tomto létu došlo k různým teroristickým útokům. Chtěli bychom to všechno dát do kontextu, chtěli bychom o tom diskutovat, co zejména to jsou útoky ve východním Německu, proběhne výměna názorů s eh, zástupcí Evropské komise a také s radou. Bohužel tedy pan Charles Kirchhoff nemůže být dnes přítomen, protože má jiné povinnosti, ale informoval mě, že přijde na jednu z dalších schůzí. Chtěl bych tedy nyní požádat komisi, aby jako první vystoupila a poté také nás předsednictví stručně informuje o tom, jak po, probíhá politická debata o těch stávajících činnostech v boji proti terorismu. Také probíhá trialog o nové legislativě v tomto směru. Poprosím tedy nejprve pana Soreku, aby se ujal slova a potom požádám rovněž i poslance, aby se vyjádřili eh, k této věci. Takže pane Luigi Soreko, chcete se jako první ujmout slova a pak dostanou slovo další. A ještě vás požádám, pokud se chcete že přihlásit do diskuse, abyste Eh, se přihlásili, abychom se vás mohli zapsat. Takže Luči, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Dobrý den. Zdravíme všechny vážené poslance tohoto výboru. Vítáme příležitost mít tuto výměnu názorů s poslanci. Je to vlastně po velice obtížném období, po tragickém letním období, což také i komisi dost zaměstnalo. Snažili jsme se schromažďovat informace a také podporovat členské státy a rovněž i informovat všechny tvůrce politik o tom, jaké kroky by měly být učiněny. Je jasné, že ta teroristická hrozba je stále velmi vysoká. Zároveň ale můžeme identifikovat určitou změnu už jsme učinili určitou takovou první analýzu těch letních eh, událostí a ukázalo se, že tam dochází k určité změně profilu těch útoků. Rovněž došlo i ke změně profilu podezřelých teroristů nebo podezřelých z těch teroristických. Co eh, to tedy eh, navrát, byli tam tedy navrátilci, nebo také i um, ehm, radi, radi, zradikalizovaní lidé, kteří vlastně nikdy nebyli v těch zemích. Ukazuje se také, že se zvyšuje to, ta míra radikalizace a velice se dramaticky se zrychluje. Jedno z takových závěrů, které už teď můžeme identifikovat, je to, že se že se mění modus operandi. Ta situace se vyvíjí i vlastně je to vlastně podle toho, jak se vyvíjí situace v těch konfliktních zónech. Také se tedy eh, vlastně konfliktní země také žádají po džihadistech v Evropě, aby byli aktivní. Předseda odsoudil všechny tyto činy, vyjádřil také soustrast všem obětem a jejich rodinám těch letních útoků. A chtěli jsme říci, že jsme také posílili naše úsilí ehm, v tomto směru. Jak už jste sám hovořil, pane předsedo, hovořil se o tom, že zde bude speciální portfolio, speciální nový komisariát. Má to být pan Julian King, který bude tím novým, nebo který má být tím novým komisařem pro unii bezpečnosti. To je vlastně takové první, eh, první snaha komise, aby se toto zlepšilo, aby se také zrychlily všechny ty akce, které se um, ehm, plánovali už vlastně od roku 2015 té agentě pro bezpečnost, protože mnoho z těchto akcí už bylo zrealizováno. Já bych třeba stručně pouze některé zmínil za chvíli, ale zároveň chceme i zrychlit všechny akce, které jsou ve sdělení o, bezpečno, o Unii bezpečnosti. Bylo to tedy to dubnové sdělení z dubna 2016. Práce toho eh, designovaného komisaře, pana Juliana Kinga, který bude spolupracovat s panem komisařem Avramopoulosem a bude to všechno pod vedením eh, místo předsedy Timmermanse, tak jejich práce se právě bude soustředit na všechny tyto cíle a na tyto akce. Stále věříme, že hlavní takové poselství té naší agendy pro bezpečnost je platné. Chceme maximalizovat stávající nástroje, chceme zlepšit sdílení informací a zpravodajských informací. Také je zde reakce politických eh, činitelů z jednotlivých členských států a jejich reakce rovněž potvrzují to. to posuzování, že tedy nepotřebujeme nové legislativní iniciativy, alespoň prozatím, ale je zásadní, abychom silně používali ty stávající nástroje, abychom zlepšili sdílení informací, abychom zlepšili spolupráci. Zároveň musíme vyvinout úsilí k tomu, abychom zaručili, že významné legislativní návrhy, které komise předložila, a o kterých se teď hovoří na té legislativní úrovni, tak to teď jenom zmíním například směrnici o boji s terorismem, tak to tedy mm, zde tedy má být zahájen trialog už příští týden, také je zde legislativa o střelných zbraních, rovněž e, pozměnění šengenského hraničního kodexu. Takže toto všechno jsou legislativní akty, které, jak doufáme, budou co nejdříve dokončeny a e, přispějí, pomohou členským státům k tomu, aby e, mohli předcházet případným dalším teroristickým útokům. Pane předsedo, pokud mi dovolíte, ještě bych se stručně vyjádřil k několika dalším věcem, na nichž komise nyní pracuje a na kterých také bude pracovat i v těch nadcházejících e, několika dalších týdnech. Takže za prvé posílení vnějších hranic, za druhé posílení bezpečnosti uvnitř šengenského prostoru a také boj s radikalizací. Radikalizace to je e, jasná Pardon, tedy eh, boj s radikalizací je jasnou prioritou. Už jsem říkal, že vlastně podle různých eh, zpráv se ukazuje, že k té radikalizaci jednotlivců dochází mnohem rychleji než dříve, že třeba dříve to byly měsíce, nyní to jsou týdny. Takže také zintenzivňujeme spolupráci s místními komunitami. Také víte, že máme tedy ta, to Centrum Excelence. Tam je 25 milionů eh, operativců také spolupracujeme i třeba se sociálními médii a velice brzy, doufáme, vás informujeme také o významném pokroku, jehož eh, k němuž teď dochází. Také spolupracujeme s občanskou společností a snažíme se ji posílit natolik, aby <clears throat> místní komunity byly sami schopné eh, produkovat takovou tu Ehm, takový ten opačný narrativ, opačný diskurs, než jaký nabízí propaganda. Zároveň musíme zajistit, že stávající nástroje jsou plně využity a že i ty stávající, musíme i posílit stávající struktury. Komise za tím účelem velice brzy přednese nový návrh, jak posílit Evropské centrum proti terorismu, které už teď ukazuje svou přidanou hodnotu. Například zde máme Task Force Fraternity, kterou, kde spolupracuje Francie a Belgie. Dále, interoperabilita, máme zde 11 pracovních skupin, pracuje se na informačních systémech. Také jsem hovořil i o tom, že se musí pracovat i na zlepšení bezpečnosti uvnitř šengenského prostoru. Nedávno se dva členské státy vyjádřily, bylo to tedy konkrétně Francie a Německo, že je zapotřebí pracovat v této oblasti, že je nutné zaručit, že ehm, právo může být vynucováno rychleji, že zde musí být lepší přeshraniční spolupráce. A k tomu bodu vám ještě mohu říci, že i zde komise velice brzy přednese svůj návrh. Rovněž eh, posilujeme eh, práci eh, v boji proti nelegálním obchodování o střelných zbraních. Spolupracujeme se třetími zeměmi, také zde byla také speciální mise, kde byli odborníci komise a také člen, zástupci členských států. Byly, byla to mise do regionu Blízkého východu. Také posilujeme spolupráci se Západním Balkánem a s Tureckem a doufáme, že velice brzy budeme mít na to určitou dobrou odezvu nebo reakci. No a jak už jsem tedy říkal, modus operandi se mění. Z toho důvodu plánujeme sérii nových iniciativ, například detek, eh, detekční technologie, ochrana tzv. měkkých cílů, což je také vlastně nová oblast, které se budeme věnovat. Pane předsedo, z mé strany je to zatím vše. Velice rád si vyslechnu názory poslanců. A také je pak budu tlumočit kolegům. Bude to rovněž základem i pro další diskuse na politické úrovni a ovlivní to také i projevy, ty prezentace dalších návrhů. Děkuji a nyní si vyslechneme zástupce předsednictví, pan Seminák. Thank you, Mr. Chairman. Uh, good morning to you. Děkuji, dobré ráno. Zdravím všechny poslance. Od té doby, co jsme se viděli naposledy 12. července, jak už bylo řečeno, došlo k několika dalším teroristickým útokům, které postihly několik členských států. Podle mého názoru to jen zvyšuje naléhavost toho dosáhnout pokroku v potírání některých fenoménů, jako je například radikalizace. A já také chci vyjádřit své přesvědčení o tom, že se vzájemně potřebujeme. Potřebujeme si pomáhat a podpořit se, aby toto úsilí bylo skutečně efektivní. Bezpečnost, eh, včetně boje proti terorismu a radikalizaci, je jedním z největších eh, úkolů, který před sebou nyní Evropská unie má. A to se týká i úkolů našeho předsednictví. Tato problematika je řešena i na úrovni představitelů států a vlád, kteří rozhodli o lepším sdílení informací, lepší spolupráce, lepší ochraně vnějších hranic a o prevenci radikalizace. Zároveň Nesmíme zapomínat na to, jak důležité je šířit myšlenku nediskriminace, tolerance, dodržování základních lidských svobod a práv. Po bruselských útocích v březnu letošního roku jsme podpořili naše holandské kolegy, kteří tehdy vedli předsednictví v jejich snahách bojovat proti terorismu, především prostřednictvím zkvalitnění výměny informací a lepší spolupráce mezi spravodajskými službami byl přijat plán, takzvaná roadmap, který schválila Rada v červnu a došlo také ke koordinaci iniciativ na úrovni komise a to jsou tedy právě ty naše hlavní úkoly a priority. Evropské centrum pro boj proti terorismu na půdě Europolu, které bylo založeno na začátku letošního roku a ve kterém fungují i tedy oddělení referenční a oddělení, které schromažďuje informace o cestujících, významně přispělo, tedy existence eh, této instituce významně přispěla k kvalitnění výměny informací. Dalším důlež, dalším zásadním pilířem boje proti terorismu je potírání radikalizace na, na všech jejich projevech a na všech úrovních. Tady spolupracujeme s Evropskou komisí a s všemi zainteresovanými skupinami. Musím podpořit to, co tu řekla komise, totiž mění se způsob, jakým dochází k radikalizaci. Tato radikalizace se stále urychluje a významnou roli v tomto procesu hrají sociální média. Tady je důležité zlepšit spolupráci s poskytovateli těchto služeb. My v tomto ohledu klademe eh, tedy velký důraz na existenci internetového fóra, které na toto téma bylo založeno již v prosinci loňského roku a které umožňuje tedy výměnu informací, a to i s třetími zeměmi. Myslím si, že je důležité především naučit se lépe využívat nástroje, které již k dispozici máme, ale také, jak už řekla komise, je třeba věnovat pozornost rozpracované legislativě, kterou tu jmenovala, která je mimořádně relevantní z tohoto pohledu. Například navrhovaná směrnice o boji proti terorismu, která jejímž záměrem je řešit nové formy terorismu, především tedy ten fenomén zahraničních bojovníků, je tedy nyní ve stádiu rozpracování a my chceme aktivně spolupracovat se všemi výbory tak, aby práce na tomto legislativním textu byla dokončena co nejdříve. V tomto ohledu je třeba také bojovat proti praní špinavých peněz a potírat ty zdroje, ze kterých je financován terorismus. To je další program našeho, bod našeho programu. Komise v rámci své směrnice o boji proti praní špinavých peněz navrhla zostření některých opatření, která by vedla k posílení pravomocí, jež mají zpravodajské služby v oblasti finanční a která by také zabránila existenci anonymních dárců a obmyšlených. Jsme přesvědčeni, že na všech těchto legislativních návrzích dosáhneme v příštích týdnech významného pokroku. A mohu říci, že ty hlavní stavební kameny návrhu komise eh, se těší podpoře ze strany všech členských států a my doufáme, že to bude platit i o Evropském parlamentu. Pokud je o návrh směrnice o palných zbraních, Tady bych rád řekl, že cílem našeho předsednictví je dojednat politickou schodu do konce roku, do konce našeho předsednictví. A konečně chci také zdůraznit, že předsednictví se bude zasazovat o plnou implementaci nového mandátu Frontexu do konce letošního roku, protože to také může být významným příspěvkem k zlepšení naší interní bezpečnosti. Tady mi dovolte skončit, pane předsedo. Vážení poslanci, těším se na vaše připomínky a případně i otázky. Děkuji. Very much. Děkuji. Tento bod programu nám dává dost času na to, abychom mohli prodebatovat eh, teroristické útoky, ke kterým došlo v průběhu léta od našeho posledního zasedání a abychom také měli možnost prodiskutovat eh, legislativní návrhy, eh, o kterých tu bylo přednášeno. Měli bychom se vyhnout tomu, abychom se věnovali příliš mnoha tématům najednou. A je pravda, že ta vystoupení, která jsme si vyslechli, již vlastně nabídla širokou škálu témat. A já mám velmi dlouhý seznam řečníků, proto vás musím požádat, abyste se věnovali jen těm klíčovým bodům, vyjadřovali se pouze k ním. Potřebujeme totiž zjistit, jaké je stanovisko Evropského parlamentu, jak se parlament zapojí do eh, probíhající debaty. Konkrétně tedy, jak se do této debaty zapojí náš výbor a jak okomentuje teroristické útoky, ke kterým došlo letos v létě. První dávám slovo paní Koreca Bild. Děkuji, kolegové, doufám, že jste si pěkně užili léto. Dovolte mi začít nejprve odsouzením teroristických útoků, ke kterým došlo v Německu a ve Francii v letošním létě a dovolte mi také vyjádřit solidaritu obětem a jejich rodinným příslušníkům. Mohu souhlasit s tím, co tu nastínila komise jako svůj program. Lepší spolupráce, lepší sdílení informací, boj proti radikalizaci. Ale chci se tady konkrétně zeptat, co můžeme udělat konkrétně. Máme tu Moničino stanovisko k směrnici o boji proti terorismu a já se chci zeptat, co můžeme udělat proto, abychom bojovali proti radikalizaci, ať už po internetu nebo ve věznicích. Také tedy vítám myšlenku, že na půdě Europolu bylo založeno nové centrum pro boj s terorismem, ale my bychom vlastně od vás konkrétně potřebovali vidět, co bychom měli podpořit my. Ano, zapomněl jsem říci, že máte možnost klást otázky zástupci komise a předsednictví. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rovněž bych se ráda na něco zeptala, i komise, i rady. Komise se o tom zmínila, je to ta společná iniciativa Francie a Německa, pokud jde o vnitřní bezpečnost v Evropě. Mám zde konkrétní dotazy, protože Jde jednak o posílení vnějších hranic, lepší sdílení informací mezi členskými státy a dále je to šifrování. Vy jste se, komise se o tom zmínila, ale rada zatím ne. Údajně komise bude pracovat na konkrétní prezentaci, pro aby bych se ráda zeptala na ty návrhy jednotlivých těchto dvou zemí, především pokud jde o různé podvody v oblasti dokumentů, evropskou estu nebo například i povinnosti všech operátorů, pokud jde o šifrování. To znamená, toto jsou konkrétní otázky, prosím konkrétní odpovědi a zároveň o více informací, pokud jde o Evropské centrum boje proti proti eh, terorismu. A zároveň bych se ráda zeptala, zda mají státy dostatečný přístup k šengenským informacím, jiným evropským databázím a zároveň, jak to vypadá eh, mm, v oblasti spolupráce pana Kinga a pana Avram Poluse. Děkuji. Děkujeme, pana Aguilar. Mr. Lopez Aguilar. Thank you, chair. Děkuji. Také já bych chtěl vyjádřit ocenění tohoto stanoviska. My jsme si vyslechli prezentaci komise k tomuto tématu a máme také možnost vyjádřit naši solidaritu eh, s obětmi, ale také tedy znepokojení z nárůstu počtu teroristických útoků, především v Turecku. Moje otázka na komise je trochu metaforická. Co vlastně myslíme radikalizací? Je to proces, během kterého teoreticky řádný občan se stává teroristou. Nikoli potenciálně, ale reálně. A mě by zajímalo, jestli máte nějaké zkušenosti s deradikalizací, jestli už existují na půdě členských států informace o tom, jak tento proces probíhá. A také by mě zajímalo, jestli jsou tady ještě nějaké příběhy o tom, jak bojovat s radikalizací v rámci vzděláv- systému vzdělávání, sociální podpory, jestli eh, se již máme z čeho poučit jestli třeba lze vystupovat nějaký vzorec, podle kterého postupuje deradikalizace, vzorec, který by mohly přijmout i jiné členské státy. Je tedy třeba vlastně pochopit tento proces do detailů. Děkuji. A děkuji zástupci komise a předsednictví. Moje první otázka je otázkou, kterou už jsem kladla mnohokrát. Totiž kdy komise a rada konečně kdy komise a rada začnou s vyhodnocováním účinnosti opatření, která jsme používali v posledních 15 letech. Pokud je o účinnost těchto opatření, nemohu se zbavit dojmu, že naše metoda boje proti terorismu je mimořádně neúčinná a vedla ke několika zásadním selháním. Trochu mi to připomíná tedy eh, to, ty snahy potírat eh, drogovou závislost a obchod s drogami v minulých letech. To bylo také fiasko. A já si myslím, že je potřeba vyhodnotit, zdali opatření, která v této oblasti přijímáme, skutečně dávají smysl. Pokud je o implementaci, my jsme hlasovali k směrnici PNR, která je sama o sobě velmi kontroverzní, a mě by zajímalo, jak to teď vypadá s její implementací. Hmm Eh, jestliže to bylo tak důležité, asi bychom také měli mít možnost zeptat se členských států, jak si vedou v oblasti implementace této směrnice. A konečně poslední otázka Během léta došlo k několika útokům, vždy byly automaticky označeny jako teroristický útok, ačkoliv, jak tedy správně řekla komise, se tedy jejich eh, eh, modus operandi mění. A já si kladu otázku, jestli je eh, rozumné jakýkoliv útok okamžitě označit za teroristický. Samozřejmě, islámský stát se hned rád přidá, ale já si myslím, že velmi často šlo o duševně narušené jedince, kteří vlastně použili pouze nálepku islámského státu. A my bychom tedy měli předcházet tomu, aby islámský stát mohl tyto příklady používat jako své vítězství. Děkuji. Také bych rád upozornil na společnou iniciativu německého a francouzského ministra vnitra. Vyslechli jsme si také eh, plány předsednictví a komise. Mě by zajímalo, jestli iniciativa ministrů vnitra na tom něco mění. Některé body, které se objevují v tomto podkladovém materiálu a o kterých hovořilo předsednictví, uvádějí, že změny na půdě Frontexu významně přispěly k zlepšení eh, bezpeč, interní bezpečnosti. Jsou tu návrhy rozšířit registraci cestujících i na eh, lety uvnitř Evropské unie. Mě by zajímalo, jestli by se to týkalo i eh, potenciální registrace recidivistů a navracejících bojovníků. Já se tady obávám, že eh, tyhle plány eh, jsou možná příliš velkým soustem lepší kontrola hranic sama o sobě nepřispěje k větší bezpečnosti. Tady je třeba eh, usilovat také o lepší koordinaci. A mě by zajímalo, jestli hovoříme o tom, že členské státy mezi sebou budou koordinovat, nebo že je někdo bude koordinovat se zhora. Eh, chci se tedy zeptat tímto, jestli vlastně existují nějaká závazná pravidla pro provádění koordinace. A konečně, pokud jde o radikalizaci, na to upozornila i paní Koraca Belt. Já bych rád slyšel od členských států, jak potírají radikalizaci ve vězení na té národní úrovni a na té evropské úrovni potom bychom měli věnovat eh, větší pozornost eh, obsahu na sociálních sítích. Tady je totiž třeba vybavit řádně naše policejní složky a vynucovací složky v tom smyslu, aby byly schopny potírat tento obsah. A tady mi tedy chybí nějaký návrh, který by vedl k lepšímu vyzbrojení naší policie v této oblasti. Děkuji. Jak jsem vždycky říkala, ten eh, fenomén nabývá na síle a nebudeme se nic nalhávat. Každý z nás doufá, že u nás doma se to příště nestane. My v Německu musíme být mimořádně pozorní a já mám otázku toho, jak, k tomu, jak lze zabránit konkrétním atentátům. Jestliže je někdo odhodlán položit život, tak mu v tom prostě nelze zabránit, nemáme nic v ruce. A já si myslím, že tady je třeba udělat dvě věci. Současná opatření pro boj proti terorismu, ať už jsou jakákoliv, jsou tady vlastně takovým uceleným balíčkem, který nyní musíme znovu přeskoumat a říct si upřímně, co z toho se ukázalo jako účinné. Nechci tím říci, že všechno je nesmyslné nebo eh, nefunguje, ale myslím, že je opravdu třeba přehodnotit, co je účinné a co ne. Za druhé musíme hovořit o radikalizaci. To není tak jednoduché, jak už tady řekli eh, ti řečníci přede mnou. My o tom často čteme, a hovoříme o tom, že radikální imámové působí a jsou vzděláváni přímo v našich členských státech. Eh, nestačí tedy také nějakým způsobem se vymezovat vůči muslimům, nějaké eh, obehnat plotem v naší společnosti. To nepomáhá. Na druhé straně však opravdu jsme svědky rostoucí radikalizace. Také v Německu, také tedy v té uh, aréně veřejné. A s tím je třeba bojovat. Financování terorismu, to je bod, o kterém jsme také ještě důkladně uh, nemluvili. Já doufám, že se podaří tedy eh, s tím účinně bojovat, zhoršit ty toky peněz, které nyní plynou do Syrie a dalších států, do Iráku. Tady je ale však třeba spolupracovat se státy kolem zálivu, se Saudskou Arábií, s Tureckem. Všechno tohle prostě musíme udělat. Je to takový obrovský spletenec celé řady různých úkolů. My je musíme rozstřídit a zaměřit se na to, co je nejdůležitější, co zvládneme. A konečně musím také říci, že mám celou řadu otázek na jazyku, ale nejsem schopná je konkrétně formulovat, které souvisí s tím, jak řešit tento problém. A doufám, že se k této debatě budeme ještě vracet. Thank you. Mrs. Holmeyer, please. Pani Holmeyer, prosím. Pane předsedo, kolegyně, kolegové. Sofie si špatně interpretovala to, že vrtím hlavou. Já chci říct jednu věc. Já jsem zástupkyní spolkové země, kde došlo k třem teroristickým útokům, každý rozdílné povahy, každý z různého důvodu. Není tedy důležité v tuto chvíli tyto tedy eh, útoky, ať už teroristů nebo eh, šílenců, eh, politicky nějak komentovat, ať už odsuzovat nebo volat po nápravě. Co je teď potřeba, je důkladná analýza. A jestliže tedy něco důkladně analyzujeme a pak zvážíme zjištění, přispějeme tím významně v boji proti teroristům. Je třeba si uvědomit, že tedy ten terorismus má mnoho různých podob, mnoho různých strategií a jednotlivé členské státy na to musí konkrétně zareagovat. Já jsem byla na dvou návštěvách ve Francii. Tam si myslím, že eh, bezpečnostní Eh, složky řeší situaci velice komplexně. Nevím, jestli je to dostatečně dobré, ale také se myslím dá říci, že žádná strategie sama o sobě není eh, vynikající a proto si myslím, že si musíme vzájemně pomáhat ve snaze tyto strategie optimalizovat. Já jsem tedy, jak už jsem zmínila, eh, zažila ve své spolkové zemi dva Eh, teroristické útoky a jejich spáchání úzce souvisí s dostupností zbraní. Útočníci eh, měli možnost poměrně velmi jednoduše opatřit si zbraně na takzvaném darknetu, a i v tomto ohledu by tedy členské státy měly spolupracovat, jednotlivé databáze by měly spolupracovat, měly by docházet k výměnu informací o tom, co je k dispozici na internetu. A konečně ten poslední, tedy teroristický útok, ten třetí, nebyl vlastně typicky teroristickým útokem, ale klasickým eh, útokem šílence. Ovšem stačí, aby ten šílec dal dohromady 3000 euro, nebo kolik to bylo, a opatří si zbraň. A tím vlastně ukáže potenci- ostatním potenciálním teroristům, jak je jednoduché opatřit si zbraň. To je tedy jedna zásadní věc. A druhá, to je téma, které neradě načínáme. Totiž, jak předcházet tomu, že přistěhovalecké toky zneužívají eh, potenciální teroristé, kteří se tedy eh, skrývají mezi těmi uprchlíky. A je důležité, abychom bojovali proti tomu, že eh, v důsledku toho i vůči řádným uprchlíkům postupujeme s, přistupujeme s velkou nedůvěrou. A dochází k takové radikalizaci veřejného mínění, uprchlík rovná se potenciálně terorista a to je nálada, kterou bychom rozhodně neměli posilovat. A měli bychom se k tomu vyjádřit i na půdě tohoto výboru. Měli bychom navrhovat opatření například v tom smyslu, jak v této věci pomáhat Frontexu. Tak, aby už na hranici bylo možné identifikovat potenciální teroristy či navracející se bojovníky. A konečně otázka tři, ta se týká radikalizace a deradikalizace. Jestliže nevíme, kdo je radikalizován, nemůžeme ho deradikalizovat. Nicméně tady tedy mě zajímalo, jestli komise již pracuje na nějaké společné strategii, která by obsahovala také analýzu tohoto jevu a která by umožňovala bojovat s radikalizací a také zlepšit procesy, kterými probíhá deradikalizace. Děkujeme. Paní Zípal má slovo. Děkuji. Také já se k tomu chci vyjádřit. Nejprve mi dovolte poděkovat komisi a radě za to, že zmínili velice rozdílné aspekty tohoto jevu a konkrétně je pojmenovali. Tady mám na mysli především tady vystoupení komise, konkrétně to vyjádření, že je třeba klást velký důraz na to, že legislativa nemůže být jen schvalována, ale musí být také kvalitně implementována. A nesmí být rozmělňována a při své implementaci do národní legislativy. A v tomto ohledu všechny úřady, všechny agentury, všechny členské státy by měly postupovat podobně. Já si myslím, že je tu ještě další důležitější aspekt výměny informací a spolupráce mezi úřady členských států. Tuto spolupráci je třeba zlepšit bez ohledu na to, zda hovoříme o organiz- boji proti organizovanému zločinu nebo terorismu. Oba typy eh, organizací se vyznačují vysokou mírou adaptability, schopností měnit své strategie rychle. A proto je třeba posílit výměnu informací a urychlit ji, tak abychom tyto strategie co nejrychleji rozpoznali a také tedy je účinně potírali. Konečně mám také otázku na komise a členské státy. Zažili jsme totiž to, že někteří radikalizovaní občané, někteří útočníci jsou velmi mladí a nabízí se otázka, jestli to je nějaký širší trend. Jestli tedy eh, půjde v případě atentátníků stále více o mladé lidi, a že tedy v tomto ohledu pak nestačí soustředovat se pouze na dospělé, ale zaměřit se také na mladistvé a dospívající ve snaze potírat radikalizaci. Komise ve svém sdělení z roku 2016 hovoří o prevenci radikalizace. A toto sdělení je zmíněno také hned na začátku našeho stanoviska. A já bych ráda věděla teď konkrétně, co se vlastně v této oblasti skutečně udělalo, jaké jsou výsledky a zdali tedy členské státy již investovaly do této oblasti prostředky a lidské zdroje. Děkujeme, paní Sarčentýny, na slovo. Děkuji za slovo. Je zde takový příklad toho, že se snažíte nalézt kontaktní čočky u nějaké lampy a v podstatě vlastně alespoň mm, teda tam máte nějaké světlo, takže jinak byste ty čočky nenašli. A tak toto vypadá i s rozprávou ohledně terorismu v Evropské unii. Máme zde návrhy, celá léta, pan Demazier, Kasenov, kontrola na hranicích. No, my máme mnoho takových systémů, které kontrolují naše hranice a občas je fungují. Když se podíváme na toho člověka, který tam zabil ve Francii, v Normandii, kněze, který na ně zautočil. Tento chlapec chtěl je do Sýrie, v Německu ho chytili, poslali zpátky a Později to bylo na hranicích s Tureckem, dostal se do Francie, byl uvězněn a měl zákaz vycházek, poté měl domácí vězení, měl na sobě náramek identifikační. A otázka zní, jak tomu zabránit potom tomu aktu. Tady nejde o kontrolu na hranicích, tady jde o to, co se mu děl v hlavě a o radikalizaci. Když hovoříme o radikalizaci nebo deradikalizaci, ano, jistě i ve věznicích bychom se tomu měli věnovat, ale zároveň v každodenním životě, v našich společnostech. Možná řeknu něco, co je nepříjemné, ale pokud poslední dva týdny v Evropě věnujeme pouze rozpravě to, o tom, co budou ženy nosit na našich plážích a chceme, aby se tam na pláži splíkali, tak vlastně máme organizovanou společnost, která je dostatečně respektující. Nepomáhá to ve financi, nepomáhá to nikde jinde a dál tím získává další argumenty o tom, jak špatně zacházíme s moslimy. Neznamená to, že každý útok je naší chybou, to ne, ale znamená to, že nejsme schopni dostatečně fungovat v oblasti derekalizace. Samozřejmě, že můžeme věnovat čas dalším systémům ochrany na hranicích, ale u Charlie Hebdo, teroristický útoku před i poté, vidíme, že mnoho těchto radikalizovaných mladých mužů bylo radikalizováno uvnitř Evropské unie a na tom bychom měli pracovat. Naše programy derek deradikalizace se tomu bohužel vůbec nevěnuje. Druhý bod. Směrnice, která bojuje proti praní špinavých špinavým penězům. Já jsem spolu s pravodajkou, slovenské předsednictví se tomu věnovalo. Rovněž my se snažíme o urychlený přístup, ovšem nedokončíme to za vašeho předsednictví, to si nemyslete. Myslím si, že někdy asi na konci ledna bychom o tom mohli hlasovat. Ale mám dotaz a Přála bych si získat odpověď v následujících několika týdnech, když budeme připravovat pozměňovací návrhy. Můžete mi říci, kde eh, v podstatě skutečně tyto finanční prostředky financují terorismus, protože teroristické útoky v podstatě jsou takové velice jednoduše připravené, ledne, dokonce i 11. září. To nebylo něco, co by dramaticky bylo drahé. Ano, v oblastech eh, islámského státu, ano, tam se vynakládají obrovské prostředky, ale ne u těchto teroristických útoků. Takže já se vás tam eh, zdá skutečně v rámci této směrnice bude moci zamezit financování teroristických útoků a terorismu. Paní Holmajer má pravdu, pane předsedo, to je šílené, že mladí lidé mohou online nakoupit zbraně. To má, to má absolutní pravdu a proto my se snažíme neustále posílit legislativu u nákupu zbraní, ovšem pravá um, část politického spektra Evropského parlamentu to nevždycky podporuje. Děkujeme. Paní Deníči má slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo, dobrý den, milí kolegové, milé kolegyně. Ráda bych poděkovala radě i komisi za jejich prezentaci. Terorismus, nové formy terorismu, to je něco, čemu se musíme věnovat, co musíme řešit opravdu takovým urgentním, zásadním způsobem. A to co potřebujeme, nejsou pouze nějaká no, opatření policejního charakteru, ale preventivní opatření. Tam bychom se měli zaměřit naše úsilí, to znamená prevence radikalizace, boj proti zahraničním bojovníkům, o tom už se zmínilo několik kolegů. Já mám pocit, že bychom samozřejmě měli postupovat společně, legislativně, zde v Evropském parlamentu udělat vše proto, abychom vytvořili dostatečná preventivní opatření, preventivní struktury protože prevence, podle mého názoru, je klíčová. Je to základ veškeré další práce na tomto poli v boji proti tomuto dramatickému fenoménu, kterým je terorismus. Zároveň je důležité připravit určitou strategii na evropské úrovni, která by umožnila spolupráci mezi jednotlivými informačními agenturami, informačními systémy, policejními systémy jakýmikoliv jinými agenturami, které se zabývají terorismem a bojují proti tomuto jevu. Spolupráce je zásadní a zároveň je to optimální využívání lidských zdrojů, které je důležité. Lidské zdroje, jež budou k dispozici pro tyto různé agentury, pro jejich společnou práci v boji proti tomuto nešvaru. A úplně na závěr Kolegové se zmínili o mnoha aspektech, je zde ovšem jedna věc, která je zásadní a to je potřeba integrace v boji proti terorismu, abychom integrovali i otázku organizovaného zločinu. Hovoříme o terorismu, který je už se propojen s organizovaným zločinem, financování a to eh, k těmto kriminálníkům, to je něco, čemu se musíme věnovat velice zásadně. Vážení kolegové, za vaše příspěvky velmi pozorně je tady poslouchám. Děkuji jaké komisi, eh, děkuji slovenskému předsednictví za jeho příspěvek. Já bych chtěl říct, teďka bych chtěl mluvit chvíli ne jako politik, ale spíš se kouknout na teroristické útoky z psychologického hlediska všechny teroristické útoky, které se staly, mají dvě takové, dva takové faktory, které vlastně provázejí. Ten první faktor je faktor frustrace. Je úplně jedno, jestli ten člověk tady žije mnoho let, nebo jsem přišel teďka v nějaké vlně, nebo tady je druhá, třetí generace, a ten člověk je nějakým způsobem frustrován. Často ta frustrace vzniká při různé šikaně. To je třeba případ těch mnichovských útoků, kdy opravdu ty lidi pod tlakem uh, situace, kdy ten člověk už si neví rady, sáhne ke zbrani. Druhá, druhý faktor je nevzdělanost. Většina těch lidí, kteří páchají tyto útoky, jsou často špatně vzdělaní a neorientovaní. A když se koukneme mm, do Evropy a koukneme se do Evropské unie, do členských států, tak si ptám, jak my si plníme, plníme vlastně domácí úkoly, jak my si plníme to, aby jsme tady neměli frustrovaní a nevzdělaní obyvatele. Můžeme se společně udělat zájezd 4 kilometry do Molenbeku, tam vám ukážu spoustu takovýchto frustrovaných a nevzdělaných lidí. Můžeme jet znovu do Kalé, byli jsme tam 9 tisíc lidí ženy, které přiznávali, já jsem jezdil teďka v létě po uprchlických táborech a třeba zajímavý bylo v Itálii se setkat nebo na Maltě se ženami, které byly během cesty eh, z Libie několikrát a opakovaně prostě znásilněny. Děti jsou v Kale znásilněny. Vlastně charitativní organizace hovoří o tom, že malé 14-leté, 13-leté děti si chodí pro kondomy vlastně k humanitárním pracovníkům. A co myslíte, že s těma, praco- s těma dětma jednou bude? jak ty děti budou vypadat. Takže tady my nepotřebujeme žádnou novou regulaci, my nepotřebujeme žádnou direktivu, my nepotřebujeme ani žádný nový strategie. My potřebujeme, aby jsme si plnili to, k čemu jsme si zavázali. A problém Kalé není problém celé Evropské unie. To je především francouzský vlády, která prostě tento problém neřeší. Problém prostě v dalších místech Chorvatsko, který má děravou hranici. V Chorvatsku, když chcete projít přes hranici, s jakýmkoliv pasem, tak prostě projdete. A Chorvatsko nemá lidi a neplní to, že by tuto hranici hlídalo. A můžu pokračovat v dalších státech. Vážení kolegové, přestaňme si tady lhát, že je potřeba dělat nějaká složitá opatření. Je potřeba opravdu se spíš zamyslet, jestli to, co děláme, je dostačující a jestli bychom neměli opravdu změnit náš přístup jako členských států. Pani Spinelli má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala komisi i radě za to, že se zmínili jednak o radikalizaci, o tom, co můžeme udělat v boji proti této radikalizaci. Já žiju ve Francii, podívala jsem se na některá čísla, která jsou opravdu nesmírně zajímavá. Zahraniční bojovníci. A kolik takových zahraničních bojovníků bylo zapojeno do těchto teroristických útoků? Zdá se, že jejich čísla se snižují, zatímco dochází k nárůstu počtu jednotlivců nebo různých um, buněk, které se které nám v Evropě čím dál začínají být čím dál tím aktivnější a jsou propojeny s islámským státem. Dále jsou to samozřejmě lidé, kteří mají určité psychologické, psychické problémy, kteří se poté kteří páchají tyto eh, činy a, a si samozřejmě poté okamžitě tvrdí, že to byl jejich čin a že jsou zatím a tak dále. Čili je zde i otázka právě těchto zahraničních eh, bojovníků, mm, toho, če, co se děje u nás v Evropě, tyto teroristické eh, činy. A zároveň je zde otázka toho, jak vypadá právní situace u nás v Evropě, v našich členských státech. Například eh, i když se podíváme na situaci ve Francii, komise by nám mohla říci, jak na to reagovat, aniž bychom stigmatizovali islám jako takový. To znamená, že zde musíme mít i podmínky dostatečné pro prosazování bezpečnosti, ale zároveň nesmíme urážet na druhé straně to je zásadní i s ohledem na poslední dva týdny a to, co se děje v otázce Burkíny, takže práva, právní stát, legislativa, právo, to všechno musí být rovněž respektováno. Musíme koordinovat naše úsilí, prostudovat celou situaci, nejen pokud jde o ty vlády, které jsou zodpovědné za celou problematiku, ale i o soudce, o eh, otázku soudnictví, protože otázka Burkiny ve Francii je něco, co čemu se věnuje obrovská pozornost a zde potřebujeme koordinaci. Na jedné straně je to bezpečnost, ale na druhé straně určitý vyvážený přístup eh, i zásady francouzského státu, jakožto sekulárního státu a státu, ve kterém eh, funguje a platí právní stát. A úplně poslední otázka, která zde zazněla a která je zásadní, Jakým způsobem hodlá komise reagovat na žádost Francie a Německa? Ohledně zrušení systému šifrování. To jsou technologické prostředky, které by mohly být adaptovány i pro jiné poskytovatele. To jsou technologie, které chrání soukromí a jsou zásadní pro svobodu jednotlivce pro, a zároveň pro svobodu médií, jejich svobodné fungování. A proto bych se ráda zeptala, zda komise bude reagovat pozitivně na tuto žádost o evropské nařízení, pokud jde o šifrování. Ráda bych požádal komisi, aby na, eh, eh, k tomu poskytla nějaké informace. Děkujeme. Pan Bos má slovo. Děkuji. Ovšem otázka zní, jak zorganizovat naše bezpečnost tak, aby se podařilo včas eh, získávat a vyměňovat si poznatky, aniž by došlo k narušování základních občanských a lidských práv. A já musím říci, že čím víc tyto útočníci ohrožují naše základní svobody, tím víc my vlastně povolujeme uzdu spravodajským službám, nakonec se nacházíme v takovém stavu permanentního ohrožení, což má zásadní dopad na naše struktury a opatření, která jsme až do posud používali. Já si kladu otázku, jestli je to tak dobře. Pokud jde konkrétně o tyto struktury, musím říct, že náš systém bezpečnosti mi připadá tak trochu středověký, zvláště eh, pokud jde o výměnu informací. Možná, že v reálu to funguje lépe, než si myslím, ale nevypadá to tak. A proto se nabízí otázka, kdo na půdě těch národních bezpečnostních složek opravdu prosazuje a bere vážně evropské zájmy. A jestli není třeba tedy vlastně vložit ještě jednu úroveň fungování. A konečně, pokud jde o otázkou personálu, obsazení těchto bezpečnostních složek. Znamená to, že potřebujeme lepší lidi, lépe vyškolené lidi, lepší technické vybavení. A u toho lepšího personálu si pak ale je třeba říci, že e, ti specialisté, například na to, co se děje na internetu, je, se musí vlastně neustále vzdělávat protože nejenom, že odvracejí neustále útoky, hackerské útoky ze stranu islámského státu, ale eh, tedy měli by také bojovat například s radikalizací eh, po internetu. A pokud o existence tzv. darknetu, tady je třeba uvážit, eh, jak, do jaké míry bereme vážně anonymitu, jak se chránit v této oblasti. A ještě je tu otázka která také souvisí s radikalizací, totiž jak přistupovat k salafistům. V Německu jich je 8 až 9 tisíc a to znamená, že to jsou lidé, kteří rozhodně nechtějí svobodu projevu, demokracii, existenci právního státu, rovnoprávnost pohlaví. A pak se musíme klást otázku, jak přistupovat k této skupině nestačí jenom propagovat naše svobody. Mezi ně samozřejmě patří i svoboda vyznání. Nicméně, jestliže toto vyznání je zneužíváno k radikalizaci, možná je třeba, abychom se důrazněji bránili. A pokud jde o spolupráci s třetími zeměmi, tady bychom měli eh, prosazovat zavádění podobných demokratických struktur, struktur právního státu, tak jako fungují u nás. A nevím, jestli stačí spolupráce pouze se Spojenými státy, ale potřebujeme také lepší spolupráce s ostatními aktéry, vyhodnocovat, co je nezbytné eh, v tedy na té mezinárodní úrovni v boji proti praní špinavých peněz, proti financování terorismu, proti pašování nejenom zbraní, ale také peněz. A potřebujeme také reagovat rychleji, nejenom tedy ze strany bezpečnostních složek, ale také legislátorů a to na té národní úrovni, na úrovni národního parlamentu, také Evropského parlamentu, na tom všem musíme pracovat. Děkuji. Thank you, uh, Mr. Jurek. Děkuji, nyní pan Jurek. Děkuji za slovo, pane předsedo. A především bych rád poděkoval vůbec za to, že dochází k této diskuzi, protože je nesmírně důležitá a politika často musí reagovat na konkrétní události. My jsme zareagovali příliš pozdě před dvěma lety, když jsme již věděli, že čím dál tím více Evropanů právě odchází do islámského státu, do tohoto kalifátu a vlastně, co je ještě horší, je, že jsme nereagovali na to, na ty informace, že to nejde, že tam nešlo pouze o nějaké podporovatele násilní k činu, ale byly to například i ženy, které, děvčata, které byly uchváceny touto ideologií a oni v podstatě se rozhodli žít v tomto kalifátu všichni pravověrní by se měli dostat údajně podle této ideologie do tohoto státu a měli tam společně žít. A to v podstatě vidíme, co se potom dělo v našich západních zemích, v našem západním světě, jaký to mělo dopad na um, naše společnosti, čili jak reagovat. Každá forma sympatí vůči terorismu, podle mého názoru, každý případ osoby, která například nemá občanství naši jednotlivých států, tak tato osoba by měla být okamžitě vykázána. Přece, když je někdo zapojen do války proti západnímu světu, proti západním zemím, jestliže někdo sympatizuje s aktivitami, které proti nám směřují, tak nemají právo mezi námi žít takoví lidé. To je první věc. A druhá věc se netýká mm, úplně všech, týká se to například Eh, konkrétních lidí, kteří mají naše občanství, to znamená jiné skupiny lidí. Ovšem ti, kteří například nedávno získali takové občanství. Každý administrativní postup prostě může být revidován přece. Eh, musíme konkrétně to verifikovat, ověřit všechny tyto procedury, všechny tyto administrativní procesy, zda nedošlo k nějaké zásadní chybě, když tento člověk získal naše občanství, protože lidé, kteří sympatizují s těmito akty, musí co nejrychleji být okamžitě vykázáni z našich území. A zároveň je důležité mít i určité právní reakce, pokud jde o sympatizanty, kteří vystupují v médiích tímto způsobem, nebo například i všem činům proti eh, našim lidem, co je důležité, je obecně změnit vůbec celé to rozpoložení, celé to nastavení. Někdo se ptal na to, zda bychom měli omezovat svobodu. To samozřejmě ne, to musíme, svobodu musíme bránit. Ovšem musíme zde mít určité zásady naší civilizace, to znamená společné dobro, salus republice, suprema lex est. To je podle mě nejdůležitější latinské řečení, které bychom měli dodržet. Děkuji vám. Děkuji. Ještě čtyři eh, zde jsou na seznamu a pak už je seznam ukončen. Paní Jiménez Besero, prosím. Terezo, prosím, máš slovo. Děkuji. Velice děkuji za slovo. Pane předsedo. Když hovoříme o terorismu, tak si myslím, že naše nejlepší zbraní je jednota. Neměli bychom využívat tyto akty, k nimž došlo k určitým politickým e, účelům. Teroristé jsou zkrátka vrazy. Neměli bychom eh, vytvářet z teroristických útoků určité senzace, neměli bychom vlastně legitimizovat, že to jsou nějaké politické eh, činy nebo nějaké mm, nástroje politiky. Například ve Španělsku tam se vlastně dokonce mm, teroristé dostali do politickou stranu přece, kdybychom hovořili třeba o e, někom, kdo znásilnil ženu nebo kdo obtěžuje děti, tak bychom, e, to je vlastně stejný trestní činy, jsou to všechno trestné činy, takže tito lidé by se přece neměli vůbec dostat do politiky. Ehm, ale tady ve Španělsku vlastně mm, terorismus ve Španělsku je považován vlastně za něco trochu jiného. A myslím si tedy, že Ehm, bychom také měli bojovat proti radikalizaci. Měli bychom mm, o tom hovořit jasně. Někdo se vlastně hovoří o tom, že terorista, že to je vlastně jakýsi cíl sám o sobě. Neměli bychom zapomínat ani na ty oběti z z Bataklanu, Myslím si, že často hovoříme o teroristech a málo kdo hovoří o těch jejich obětech. Třeba ta zpráva o terorismu hovořila také hodně o obětech. Myslím si, že ale v některých tématech nebo diskusích se vlastně o těch obětech vůbec nemluví. Já bych chtěla apelovat na, mm, na radu i na komisi, že právě bychom se měli také více zaměřit na ty oběti. Někdo říkal, že vlastně se musíme jaksi adaptovat na tento nový druh terorismu, na, ten, na tu existenci terorismu. Uh, já si myslím, že některý, některé ty teroristické akty jsou vlastně velice jednoduché, že, že je velice jednoduché zabít eh, spoustu lidí, ale já si myslím, že stejně musíme bojovat s těmito mm, teroristy. Také je mnoho teroristů, kteří vůbec vlastně mm, se nezajímají o politiku. Jsou to vlastně určité oběti toho systému. Často ti teroristé sami nemají žádné politické názory nebo cíle. Ale když se podíváme třeba na teroristy, kteří spáchali členy, eh, kteří spáchali akt v Nice nebo v Bataklanu, já si myslím, že zkrátka bychom se neměli možná tolik zabývat tím pozadím těch, jednotliv, tě, to, eh, těch jednotlivých teroristů. My tady hovoříme o tom, odkud pocházeli, jaké měli náboženství. To jsou zkrátka, eh, teroristi jsou to zkrátka vrazy. Děkuji, nyní paní Gomez. Já vítám přístup který komise zaujala, to znamená méně legislativy, samozřejmě, že musíme pokračovat na legislativě, která už teď se připravuje, zejména ta legislativa o střelných zbraních a také směrnice proti praní špinavých peněz, na tom se musí pokračovat, ale je také důležité zaměřit se na prevenci radikalizace. Vím, že zde byla zpráva paní poslankyně Daty, která se týkala přesně tohoto tématu prevence radikalizace a deradikalizace. A já se chci zeptat, co s tím tedy komise udělala? Jak eh, přiměla členské státy, aby investovali do této otázky? Nejedná se pouze o deradikalizaci ve vězeních, ale třeba i o investice do různých neziskových organizací, které vlastně pak zabrání mladým lidem k tomu, aby se dostali někam na cestí. Samozřejmě také do velké míry míry souhlasím s tím, co řekla paní Judith Sargentini, že ta diskuse jako taková o zákazu burkín, to vlastně všechno hraje do karet jednak eh, eh, krajní pravici, také, ale vlastně i těm eh, radikálům. Přece jsme se poučili při přípravě této zprávy. Všechny takové, taková témata, vše, všechny takové věci přesně hrajou do karet propagandě já mám pocit, že většina členských států eh, investuje do takových programů a myslím si, že jsou určitě existují dobré příklady, ehm, které by mohly být eh, vyzdvihnuty. Další věc je tedy ta směrnice o praní špinavých peněz. To je opravdu zásadní otázka. Já stále ale nevidím, eh, kde je priorita komise a rady nebo je tato směrnice prioritou? Všechno se to příliš vleče. Je zde mnoho způsobů, jak prát peníze. Například jsou zde, jsou zde zkrátka různé systémy, jak můžete prát peníze. A zatím se vlastně s tím nic neděje. Navíc to musí být propojeno i s tím systémem kontroly v bankách, eh, protože v bankách dochází k, mnoha, k mnoho peněžním tokům a spoustu bank vlastně dnes funguje jako takový stroj na praní peněz. No a pak se chci ještě vyjádřit k otázce ochrany hranic. Tam se nejedná pouze o ochranu samotných těch hranic, ale o to, jak, jací lidé přecházejí hranice. Mm, já mají vůbec členské státy nějaký zájem o těch o ty tisíce těch e, dětí bez doprovodu, kteří se dostali do Evropy a vlastně se neví, co s nimi je. E, dostali se do spáru nějakých těch radikálů, začali vlastně, kteří je zradikalizovali, nebo jak, co vlastně, zajímají se o to členské státy. No a pak ještě PNR, jména evidence cestujících. E, říkali jsme tedy, že je to vlastně také i kvůli zbraním, ale přitom vlastně teď vidíme, že většina těch teroristů jsou zde z Evropy, nebo že i ty zbraně jsou tady z Evropy. Takže PNR PNR. Zatím, ne, neza, vlastně, zatím do toho PNR nespadají lidé, kteří létají v čártrových eh, letech nebo v různých letech cestovních kanceláří. To tam vlastně rada tehdy to eh, vyňala. A já jsem nedávno třeba navštívila s jednou delegací e, Gruzii a tam se ukázalo, že třeba vlastně saudský princ e, nemohl někam letět eh, vlastně svou soukromou, svým soukromým letadlem, že vlastně mu to bylo zabráněno. V mnoha, na mnoha evropských letištích, ať už tam PNR je nebo není, tam by vlastně nikdy na těch letištích vůbec nezjistili, že tento princ eh, tam eh, jako přistává, nebo někdo, kdo tam, tam vlastně bylo nebezpečí toho, že ten člověk převáží nějaké drogy. A vlastně myslím si, že v mnoha členských státech by to vůbec neza, vlastně nezachytili. Děkuji, není paní Stevens. Děkuji, pane předsedo, děkuji tak i komisi a kolegům, poslancům, poslankyním, kteří se vyjádřili, také děkuji zástupci rady. Eh, naše strategie bezpečnosti pro Evropu se musí zaměřit na interoperabilitu, zejména interoperabilitu našich databází, musí docházet k výměně informací mezi členskými státy a také se musí dobře uplatňovat a prosazovat ustanovení legislativy, které bojují s praním peněz a s financováním terorismu. E, v těchto bodech plně souhlasím. Chtěla bych více podrobností o tom, jak Evropské centrum eh, pro boj s terorismem posiluje svou práci. Co vlastně to centrum konkrétně dělá? Má nějaké konkrétní návrhy? Kdy budou ty návrhy k dispozici? Ještě mám dotaz na ty společné vyšetřovací týmy. Já mám trochu pocit, že ty týmy už tedy fungují určitou dobu, odvádějí vynikající práci, ale možná by svou práci mohli ještě posílit a pokud to plánují, tak kdy? A ještě chci upozornit na jeden nedávný rozsudek Soudu pro lidská práva, Evropského soudu pro lidská práva. Bylo to proti Rusku a Maďarsku. Týkalo se to tedy jejich programu hromadného sledování. Toto soudní rozhodnutí říká, že v těchto zemích nedošlo k žádnému oslabení nebo ohrožení práv jednotlivce. E, týkalo se to vlastně vytěžování údajů. Zajímá mě váš názor na tento, na toto rozhodnutí soudního dvora. Jak si myslíte, že bychom to měli vykládat? Děkuji a nakonec paní eh, Winberg. Děkuji. Pane předsedo, děkuji také komisi a radě za veškeré informace, které nám poskytly. Souhlasím s celou řadu kolegů to, v tom, že tyto teroristické akty jsou obrovskou tragédií a bohužel jejich je už tolik, že v podstatě si to musíme zapsat a musíme se zapsat data a kde se to stalo, protože těch teroristických útoků teď bylo tolik během toho léta. E, také e, komise říkala, že často to jsou teroristé, kteří jsou takzvanými bloky samotáři, také někdy to jsou vlastně teroristé, kteří pochází z takzvaných spících buněk, jak tomu říkáme. Mm, my ve Švédsku máme tedy ochranu hranic která znepříjemňuje vlastně to, aby tam někdo mohl přijít té země, ale stejně tam máme tyto spící buňky a tyto vlky samotáře. Jsou to vlastně lidé, kteří už teď jsou usazeni v členských státech. Komise nyní hovoří o radikalizaci a nutnosti deradikalizace. Možná bychom se měli eh, podívat také na ty velké toky migrantů, kteří přicházejí do Evropy v mé zemi ve Švédsku dochází k nárůstu počtu trestných činů. Například eh, je, dochází k zapalování automobilů, dochází k útokům na naše policisty, lidé nemají práci, žijí v nouzi je dost obtížné, aby se tito nově příchozí integrovali do společnosti. A já si myslím, že to pak může být vlastně taková část té mozaiky, kterou zde skládáme. Protože potom je velice, velice snadné takové, takového člověka radikalizovat třeba prostřednictvím sociálních médií. Takže tady, co se tedy, jak to komise propojuje s tou vysokou vlnou migrace. A pak mám ještě druhý dotaz, ten se týká usnesení o bezpečnosti. Hovoří se tam o tom, že také byste měly být větší sankce. Třeba pro, nebo větší tresty, třeba pro některé ehm, ty eh, občany, kteří vycestovali eh, do jiné země. Ano, ano, tak to byla tedy velice rozsáhlá debata, děkuji. Děkuji vám všem, také děkuji i za konkrétní dotazy, které padly. Nemáme příliš mnoho času, ale přesto bych chtěl požádat zástupce komise, pana Surkovi, zástupce předsednictví, jste by nemohli zareagovat na některé ty konkrétní dotazy, zejména provádění finančních aspektů, boje s terorismem, praní peněz a také to protiteroristické centrum. Na to padlo i dotazy. Požádal bych vás, abyste se mohli vyjádřit k těmto dotazům. Nejprve tedy pan Soreka. Děkuji. Jak jste správně předpokládal, ta škála otázek je velmi široká a já chápu, že nemáme dost času. Poslanci však opakovaně upozorňují na jednu věc a tady já vám chci poděkovat za to, že se na to díváme stejně říkají, že je naprosto zásadní vyhodnotit eh, příští kroky, které musíme učinit v oblasti bezpečnosti. A proto je právě zásadní i taková výměna názorů, jaká proběhla teď. Pokud je o problematiku radikalizace, říkám si, jestli bychom tomu neměli věnovat zvláštní bod programu. My se ochotně vrátíme eh, na zasedání abychom vás informovali o tom, jaké iniciativy, a jejich celá řada, probíhají na úrovni Evropské unie a členských států. Loni na podzim Evropská komise eh, definovala radikalizaci jakožto proces, který má mnoho různých projevů a forem. A s tím pak také souvisí účinnost do radikalizace. Já tedy tady nebudu zacházet do detailů, k té radikalizaci řeknu pouze to, že deradikalizace už úspěšně probíhá v některých našich zemích, jako je například Dánsko, Švédsko, které se také na tomto poli vyměňují informace. hodně tedy práce eh, a hodně velká pozornost je věnována také situaci ve věznicích. Ale zase já bych se k tomu rád vrátil ve zvláštním bodu programu. Říkáte, že eh, bezpečnostní složky musí odvést svůj díl práce, bojovat s obsahem prosazujícím terorismus na internetu. A tady tedy velmi prospělo to založení toho speciálního oddělení na půdě Europolu. Podařilo se tedy zpracovat více než 11 tisíc jednotlivých případů a upozornit na to poskytovatele služeb na internetu. A pak samozřejmě záleží na tom, jak se takový poskytovatel zachová. Pokud jde o ten nedávný, to nedávné prohlášení německého francouzského ministra vnitra, my to velmi vítáme a ten počet iniciativ, který je tam uveden, je víceméně v souladu s tím, co plánuje komise, nebo co už komise i dělá. A já nechci zacházet do mnoha detailů. ale eh, mohu říci, že jsme se připojili k celé řadě těchto iniciativ. Například komise představí návrh opatření v oblasti bezpečnosti dokumentů, eh, boji proti padělání dokumentů, což je samozřejmě relevantní, ale také v oblasti výměny informací. Francouzský a německý ministr navrhují udělat v této věci více. Pokud je oblast bezpečnosti v šengenského prostoru, tady odkazuji na svoje úvodní vystoupení. Tady se snažíme zintenzivnit přeshraniční spolupráci a dát členským státům možnost v konkrétních případech přizpůsobit svoje reakce typu teroristické hrozby. Paní Spinelli se také vyjadřovala k šifrování. Šifrování to je velmi složitý problém, ve kterém hrají roli různé aspekty. A při prosazování zákona je třeba brát ohled na základní lidská práva a svobody, například svobodu projevu, a také na podnikatelské zájmy. Zmínili jste také nebezpečí hackerských teroristických útoků. My si to všechno velmi dobře uvědomujeme a v tom evropském programu bezpečnosti, který se chystáme zveřejnit, tady v jeho rámci proběhne diskuze i na toto téma, abychom zjistili, zda opravdu existuje potřeba jednat v této oblasti. Mohu se s vámi také podělit o stanovisko dvou ministrů kteří apelovali na příslušné ministry, aby co nejdříve ratifikovali Budapeštskou úmluvu o bezpečnosti obsahu. Ta je totiž zásadní pro prosazování našich opatření v oblasti šifrování, tedy té možnosti, kterou státní zástupce má obrátit se na poskytovatele a vyžádat se dešifrování. Pokud je o podezřelé z terorismu, tady je samozřejmě třeba lépe prověřovat žadatele o azyl a uprchlíky, abychom předcházeli potenciální infiltraci. Víte, že v novém návrhu dublinského nařízení komise zahrnula konkrétní ustanovení, které hovoří o systematické výměně otisků prstů s členskými státy, které provádějí bezpečnostní kontroly a to ještě předtím, než je možné toho žadaté o, azali, o azyl podle příslušných kvót odeslat do jiného členského státu. Na tomto poli již působí odborníci, v tuto chvíli v Řecku, doufejme, že tedy eh, časem budou k dispozici v Itálii, působí tedy v těch takzvaných hotspotech jsou to odborníci na to, jak identifikovat, jak rozeznat potenciálního teroristu. Pokud je o klesající počet zahraničních bojovníků, máte pravdu, že ty nejnovější teroristické útoky byly spáchány jiným typem pachatele. Ale nesmíme zapomínat na to, že čím více států se zapojí do koalice proti islámskému státu, tím větší riziko je, že Eh, se budou vracet eh, zahraniční bojovníci, kteří mají občanství eh, v Evropě. A aby zde páchali trestnou činnost a na to nesmíme zapomínat. A konečně, pokud je o oběti, paní Jiménez zmínila tento aspekt. Jak víte, v naší směrnici o terorismu jsme ještě důkladněji zohlednili práva a potřeby obětí terorismu a budeme dohlížet i na to, aby tato ustanovení byla řádně implementována. A konečně, pokud jde o paní Intveld, hodnocení. Já vím, že to je tedy téma, které vám trvale dělá starosti. My se vždycky snažíme tady upozorňovat na rozdíl mezi legislativou a vyhodnocením vyhodnocením legislativy a vyhodnocením účinnosti našich politik. Vyhodnocení účinnosti legislativy provádí komise, dokonce i v té navrhované směrnici o boji proti terorismu je již ustanovení, které hovoří podle článku 26 o nutnosti vypracovat zprávu pro Radu a Evropský parlament o účinnosti tohoto legislativního aktu. Pokud je o naše politiku, naše postupy v boji proti terorismu, to je něco jiného. Tady členské státy mají do určité míry vlastní zodpovědnost zajistit interní i vnější bezpečnost. To znamená, že ta komplexní evaluace toho, jak postupy fungují, se vyžaduje sdílení informací na evropské úrovni, a to i důvěrných informací. já vám mohu říci, že v tuto chvíli bude, tedy že v okamžiku, kdy bude přijata směrnice o boji proti terorismu, se budeme věcí zabývat více. Pokud jde o evropskou verzi NPR, registrace cestujících, tady souhlasím s těmi, kdo řekli, že implementace je naléhavá. Mnohem naléhavější než cokoliv jiného. My jsme na to již dlouho čekali, Komise z této implementace učinila jednu ze svých priorit. My úzce spolupracujeme s členskými státy, abychom zajistili, že k tomu dojde co nejdříve. A ochotně tedy vás budeme informovat o tom, jaká konkrétní setkání proběhla na úrovni členských států ve snaze prosadit včasnou implementaci. Luigi, that was very helpful. Luigi, děkujeme. To skutečně je nesmírně užitečná sada odpovědi. Chtěla jste k tomu ještě něco? Ne, já pouze vítám ten návrh mít zprávu k této konkrétní záležitosti a já doufám, že to zajistíte. Určitě, ano. Rovněž i ta hodnota ohledně, um, informace ohledně hodnocení, to je rovněž velice důležité, pokud je o předsednictví a pokud jde o radikalizaci, budeme mít slyšení v listopadu, kde se budeme věnovat tomu, jak probíhala situace po zprávě paní Daty, protože paní Sargentini, paní Gomez, mnoho jiných se zmínilo ty zásadní věci, jak postupovat proti radikalizaci v členských státech. Máme zde určité modely, ovšem ne všichni je aplikují a právě proto bychom se měli přesně podívat na to, co se v této oblasti děje a vím, že komise je ráda na tomto poli chce pokročit, takže v listopadu se na to podíváme a rovněž na implementaci. Já vím, že toto zde zaznělo několikrát velice jasně doufám, že ve vašich odpovědích ehm, se na to zaměříte. Samozřejmě, že je na některé další klíčové věci, ale co nejstručněji poprosím předsednictví. Děkuji, děkuji za slovo a rád bych nejprve poděkoval vašemu výboru za nesmírně stimulující rozpravu. Je zde mnoho věcí, které zapadají i do jádra rozprávy, jež probíhá na hradě. Pro mě to bylo i pro naše kolegy nesmírně zajímavé být součástí vaší dnešní debaty. Velice rychle, jestli dovolíte, ale zároveň, abych nevynechal žádný bod, kterého jste se zde dotkli. Francouzsko-německé prohlášení. Já si myslím, že rada a předsednictví by nemělo reagovat eh, na prohlášení jednotlivých států, než dojde k nějaké dohodě na radě. Ale jestli dovolíte, tak k této iniciativě několik slov. Jednak je v souladu s tím, co se děje s mnoha iniciativami, které již probíhají. Komise se o tom rovněž zmínila. A druhá věc, rád bych vás informoval o přípravě Bratislavského setkání, které plánujeme na 16. září a kde by šéfové státu a vlád měli přijít s určitou strategickou vizí pro Evropskou unii pro následující léta. Interní bezpečnost samozřejmě předpokládáme, bude jedním z hlavních bodů těchto úvah. Bratislavské setkání samozřejmě nepřijde s nějakou dramatickou dobou iniciativou, to jistě ne, ale je to spíše považováno za počátek celého tohoto procesu. Francouzsko-německá iniciativa bude jedním z bodů důležitých příspěvků na tomto setkání. Dále bych vám rád připomněl to, že zásadní část této iniciativy se věnuje hranicím. To je rovněž problematika, na kterou se zaměřilo několik poslanců. Ochrana hranic to není jistě nějaké zázračné řešení. Nikdo, samozřejmě, jak zde již zaznělo, si nemyslí, že ochrana hranic, ať už je jakákoliv, může ochránit všechny naše občany proti terorismu, proti tomuto fenoménu, protože mnoho útoků, především v poslední době, bylo spácháno našimi vlastními občany, jednotlivci, kteří jsou evropskými občany, kteří zde žili léta, desetiletí v EU, byli radikalizováni a poté spáchali tento čin. Samozřejmě, že pokud se takový člověk nerozhodne cestovat do zahraničí a zúčastňovat se na teroristických aktivitách či nějakém výcviku v zahraničí, tak eh, prostě nemáme možnost na hranicích takového člověka odhalit. To si myslím, že je všem jasné. Zároveň, jak se o tom komise velice správně zmínila, nesmíme zapomínat ani na jiné pachatele, <coughs> kteří možná v našich představách nejsou na těch nejvyšších příčkách, ale existují zahraniční bojovníci. To není pouze fenomén minulosti. My musíme pracovat i na opatřeních, která by reagovala na tento jev. Máme velká očekávání, to řeknu upřímně. Nového Frontextu Tato agentura v rámci nového mandátu by měla poskytnout eh, obrovský příspěvek interní bezpečnosti. Jistě to není pouze Frontex, Europol zde zasněl velice správně, bezpečnostní kontroly, které budou provádět členské státy v rámci budoucího dublinského procesu. To je rovněž součást celého procesu. Ovšem neexistuje zázračné řešení, jsou pouze jednotlivá opatření, která poté společně by mohly potlačit fenomén zahraničních bojovníků. Jsem si jistý, že pokud by došlo k takovému útoku, tak váš výbor by se rovněž ptal na opatření, jež byla přijata a v současné době my prostě nechceme, aby k takové situaci došlo, zatímco u nás pořád zatím probíhá ten proces hodnocení a nějaké reflexe. Hodnocení. To je permanentní črta práce rady. Dochází k periodickým, pravidelným hodnocením situace, která, které se zaměřuje na konkrétní oblasti prosazování práva, právní regulace, politik, implementace na straně členských států. Myslím, že v současné době probíhá sedm nebo osm společných kol společného hodnocení kyberkriminality. To je rovněž jedna z našich priorit v kontextu boje proti terorismu. Jistě víte, že po mnoha teroristických útocích, kde Evropa samozřejmě bohužel v posledních letech nesmírně utrpěla, došlo k mimořádným setkáním na nejvyšší úrovni, včetně ministerských setkání a všechna tato setkání byla jistým způsobem hodnocením, určitým zamyšlením nad tím, co jsme mohli udělat jinak, co nebylo provedeno způsobem, řádným způsobem, čili ten politický prvek hodnocení praxe probíhá. Ta cestovní mapa, o které jsem se několikrát zmínila, je součástí tohoto procesu. Je to vlastně sada různých opatření, která identifikuje body, na které se musíme zaměřit, abychom zabránili teroristickým aktivitám. Radikalizace, ano. Nejprve bych rád poděkoval komisi za jejich informace, za jejich sdělení, pokud jde o boj proti radikalizaci a rada bude připravovat závěry v tomto ohledu. Myslím si, že bohužel nemáme dost času na to, abych se věnoval úplně všem bodům. Rád bych zdůraznil to, o čem hovořila komise. Radikalizace je fenomén, který probíhá ve vězení, mimo vězení, online, offline. Jsou zde specifické prvky radikalizace mezi mladými lidmi, lidí s um, zešlými z imigrace a tak dále. Je to nesmírně komplikovaná záležitost a bylo by obtížně přijít s nějakým obecným výrokem. PNR data. Hodně toho i zaznělo zde. Já bych rád vyjádřil potěšení nad podporou ze strany Evropského parlamentu při přípravě směrnice. A ta cestovní mapa obsahuje několik konkrétních bodů, které se zaměřují na tuto směrnici ohledně dat PNR, tak aby došlo k uniformnímu aplikování, k výměně informací, přeshraniční spolupráci. A je to součást určitého pracovního rámce, jež byl vytvořen. A ještě záležitost k boji proti špinavým penězům. Děkuji vám za tento feedback o legislativním procesu, který se týká této směrnice. Některé poznámky, které zde zazněly, dovolte, abych zdůraznil to, že tento rámec boje proti praní špinavých peněz není nástroj, který by měl identifikovat pouze ty pachatele. Není to rámec, který jeho cílem nebo primárním cílem by byla identifikace těchto pachatelů. My se snažíme o boj proti financování terorismu. To znamená mít určitou infrastrukturu, nebo teda zabránit tomu, aby se zneužívala tato finanční infrastruktura organizovaným zločinem a terorismem. My známe případy kde vidíme, že opravdu tyto organizace financují své potřeby mm, nebo různý výcvik velice sofistikovanými nástroji, platby pro například tyto střelné zbraně, nevyužívají přímo finanční prostředky, ale například mm, výnosy z narkotik a tak dále. Čili taková síť, takový rámec, který by byl funkční a bojoval proti tomu, to, tak to by mělo být součástí celého tohoto našeho úsilí boje. Vidím, že čas již nemáme, proto dovolte ještě jednou, abych vám poděkoval za všechny příspěvky. Děkujeme, děkujeme, pane Semeneku. Ne, ne, ne, nešlo to, že byste nějak překročil čas. Celá rozprava byla dostatečně dlouhá. Jistě byste nám mohl za radu říci toho více, takže se omlouvám, že jsem vás přerušil, ale my prostě již nemáme čas, už jsme opravdu pozadu s naší další rozpravou. Samozřejmě, že rozpráva, debata o boji proti terorismu znamená to, že jsme do této obrovské Eh, diskuze zahrnuje vše, co se stalo poslední několika měsíci, všechny ty útoky a tak dále, ale bylo důležité aktualizovat naše informace, podívat se na to hodnocení, implementaci a tak dále, k čemu došlo v létě, jak na to reagujeme, jak vypadá stávající situace, čili určitě to bylo užitečné. Rád bych poděkoval všem kolegům za komplexní rozpravu, rád bych poděkoval komisi i radě za to, že reagovali, za to, že mezi nás přišli, za jejich čas. A pokud jde o radu, rád bych ještě zmínil následující věc. My máme pozvání Myslím, že pan Kirkov a pan Kasanov ehm, se mm, budou schopni zúčastnit toho slyšení, které plánujeme s komisí. Je to pro nás nesmírně důležité a my víme, že budeme mít dostatek času, abychom se tomu ještě věnovali v následujících týdnech. A nyní se dostáváme k bodu číslo 5, 6 a 7 a omlouvám se všem kolegům, kteří museli dlouho čekat na tyto body. Takže prosím. Takže budeme hovořit o vlastně, mm, po té, co tedy se byl ten první reformní balíček o společného evropského azylového systému, eh, tak to vlastně to byl ten eh, nařízení Dublin 3, nařízení o Eurodaku a také nařízení o EASO. To, bylo vlastně, to bylo první kolo reformního balíčku, kterým se tedy tam byly ty návrhy. Eh, které jsem zmínil, a 13. července představila komise druhý reformní balíček, kde je tedy přepracovaná směrnice o podmínkách přijímání, dále dva návrhy, které se týkají nařízení, kterými se mění a zrušuje směrnice o postupech azylového řízení a také kvalifikační směrnice a také vlastně tou poslední se rovněž pozměňuje směrnice o dlouhodobém pobytu. Máme zde Loran e, eh, Michel, který tedy představí tu, ten první balíček a pak je zde ještě také návrh, který

Zde má navrhnout nový rámec pro přesidlování v rámci Evropské unie, ten a také nařízení 516 2014, který bude představen 8. září. Pan Michel nás nyní stručně seznámí s těmi třemi návrhy, to je tedy nařízení o postupech azylového řízení, dále kvalifikační nařízení a také přepracované směrnice o podmínkách přijímání. Pak ta, bude také debata a dále, dále budou mít slovo i zpravodajové. Nejprve tedy pan Michel Michel, pak jednotlivý zpravodajové a stínový zpravodajové. Pane Michele, máte slovo. Well, good morning to everybody. Ano, dobrý den, dobrý den, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych nejprve poděkovat výboru Libe za to, že mám příležitost představit druhý reformní balíček, který se týká společného evropského azylového systému. Připomínám, že 6. června proběhla první diskuse mezi generálním ředitelem pro, pro vnitro a také koordinátory eh, LIBE. To byla vlastně první diskuse o tomto balíčku. Také jsme dostali reakci z eh, vašeho výboru. Rovněž jsme dali dohromady pozice jednotlivých politických frakcí. To je pro nás všechno velice důležité a také nás to povede i v těch dalších diskusích, které se budou týkat těch jednotlivých legislativních návrhů. Tento druhý azylový balíček musí být úzce propojen s tím prvním balíčkem, který byl schválen v květnu. Tam tedy byly tři návrhy, o kterých už jsem hovořil v minulosti. Bylo to tedy nařízení Dublin 3, dále nařízení Eurodac a také nařízení, které se týká Evropského podporného e, úřadu EASO. Všechny tyto mm, dva balíčky jsou úzce propojené. Jaký je cíl E, změny společného evropského asilového systému. Takže cíl číslo jedna je vypořádat se s migrační krizí, které vlastně, která byla v minulosti a která pokračuje a jak vidíme, tak ten stávající systém není schopen se s tím zcela vypořádat, takže je třeba pozměnit všechny tyto texty, abychom zajistili, že ten azylový systém, který bude v Evropě, bude účinný, spravedlivý a efektivní a že tedy i v té době takového, takové velké migrační krize eh, bude funkční. Dále, eh, v celém tom azylovém systému v Evropě existuje velká divergence, v jednotlivých členských státech se ten systém mění, takže naším cílem je eh, snížit vlastně pobídky pro takzvaný druhotný přesun migrantů z těch jednotlivých zemí. A druhý cíl, nebo takový obecný cíl je tedy zaručit, že žadatelé o azyl eh, budou vždy posuzováni důstojným způsobem, že s nimi bude zacházeno rovným způsobem ve všech zemích Evropské unie. Jak už jsem říkal, máme zde tedy čtyři návrhy v tomto novém balíčku. Za prvé se to týče postupy azylového řízení, za druhé kvalifikace, za třetí podmínky přijímání a za čtvrté přesidlování. Ten návrh o přesidlování, jak už říkal pan předseda, o tom se bude hovořit příští týden zde ve výboru Libe, čili já se soustředím pouze na ty první tři návrhy. Nařízení o postupech azylového řízení. Jak víte, tak v současnosti existují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. A my tedy právě proto chceme ze směrnice učinit nařízení, aby zde tedy bylo přímá, přímé eh, uplatňování um, pravidel, aby zde členské státy neměly vlastně možnost transponovat tu směrnici různými způsoby. Chceme tedy dosáhnout co největšího stupně harmonizace. Cílem je vytvořit jednodušší systém, jasnější systém, Návrh chce, aby zde byla kratší lhůta, eh, během které se ten žadatel dostane vlastně do těch postupů, ale také tam musí být vlastně stejné podmínky pro posouzení těch jednotlivých žádostí. Máme zde šest měsíc, šestiměsíční lhůtu, to je tedy to administrativní stádium, a potom 6 měsíců na možnost podání odvolání. Rovněž navrhujeme kratší lhuty, chceme tedy i pro, pro ty zrychlené řízení, to má být dva měsíce, a také jednoměsíční lhuta pro mm, posouzení přís, ehm, ehm, možnosti. Takže celkově je to tedy, jsou to, dochází ke zkracování všech lhut pro ty žadatele. Také je tam právo na informace, možnost být eh, vyslechnut eh, v soukromém rozhovoru, také je tam právo na tlumočení, právo na právní pomoc a právní eh, zástupování vlastně ve všech fázích toho azylového řízení. Takže to jsou všechno práva pro ty žadatele. Také tam možnost nebo právo zůstat na území během vyřizování té žádosti. V případě negativního rozhodnutí má také žadatel o azyl možnost podat odvolání. Také navrhujeme, aby došlo k harmonizaci pravidel o třetích zemí. Co zde navrhujeme? Chceme postupně dosáhnout plné harmonizace seznamu těch zemí. Zaručíme tím, že třetí, ten seznam těch třetích zemí bude definován na celoevropské úrovni a nebudou to, nebude to tak, že každý členský stát si rozhodne sám, jaká země na tom seznamu bude. Dále kvalifikační Eh, směrnice, respektive nařízení. Eh, chceme rovněž harmonizovat provádění těch pravidel, protože v minulosti tam byly velké rozdíly, eh, také v udělování statutu uprchlíka nebo statutu doplňkové ochrany. My chceme zaručit, že ta pravidla se budou uplatňovat stejně v celé Evropě. Budou tam tedy preskriptivnější pravidla, která vlastně nahradí ty stávající možnosti, mm, které dává směrnice. Čili opět se vlastně přesouváme k preskriptivnějšímu typu legislativního aktu. Opět chceme zaručit, že členské státy budou brát v úvahu také pokyny úřadu ESO, který bude informovat o situaci v zemi původu. Je důležité, abychom, vlastně, aby všechny členské státy Ehm, posuzovali stejně to, jaká je situace v té zemi původu toho uchazeče, aby tedy, což vlastně velice ovlivní ten výsledek. Členské státy tedy budou muset brát v úvahu ty nové pokyny nebo ta nová doporučení toho úřadu EASO. Také chceme zaručit, že ta ochrana bude e, poskytnuta pouze na dobu nezbytně nutnou. Takže tam také bude možnost, e, aby vlastně byla přeskoumána ta situace toho žadatele. Takže když třeba někdo získá statut uprchlíka a po určité době dojde k přeskoumání a zjistí se, že v té zemi už vlastně ta situace je e, v pořádku, tak vlastně může dojít ke změně statutu toho člověka. To znamená, e, zejména se to týká té doplňkové ochrany nebo statutu uprchlíka. Zejména vlastně by k tomu mělo e, přeskumu dojít až se, v okamžiku, kdy se bude um, vlastně znovu obnovovat to povolení pobytu. Chceme rovněž prosazovat myšlenku, že je důležitá sociální podpora pro integrační opatření. E, ti e, uchazeči budou mít také povinnost účastnit se integračních programů. No a poslední tedy návrh, tedy to je ta směrnice o podmínkách přijímání tak opět e, platí to samé, podmínky přijímání se liší stát od státu, my chceme tyto podmínky přijímání harmonizovat, proto tedy to nařízení. Jeden ze způsobů, jak to učinit, je to, že EASO bude mít určité indikátory podmínek přijímání a členské státy to budou muset také brát v úvahu, poté, když budou třeba e, stavět ta, ta střediska přijímací, také tam musí být speciální plány aby bylo zajištěno, že členské státy mají dostatek eh, kapacit eh, pro přijímání, mm, protože jak jsme byli svědky nedávno, v nedávné době, tak všechny členské státy vlastně najednou se dostaly pod tlak, takže musí tam být zaručeno, že v případě potřeby budou mít všechny členské státy dostatečné prostory nebo kapacity pro to přijímání. Také tam musí být záruky pro osoby se zvláštními potřebami a také pro nezletilé, zejména pro nezletilé bez doprovodu. Další věc. Chceme, aby uchazeči sami byli soběstačnější, to znamená, chceme zlepšit a zjednodušit jejich přístup na trh, na, na trh práce. Takže už vlastně po šesti měsících by měli tyto uchazeči mít možnost eh, začít pracovat. Jedním z dalších cílů je také bojovat proti zneužívání mm, azylových systémů a proti takzvaným sekundárním přesunům uchazečů mezi jednotlivými zeměmi. Takže tam jde o to, že ten uchazeč musí být e, vlastně v té zemi, kterou stanoví ten Dublinský e, akt. Bude tam také určité monitorování, ten člověk se také musí pravidelně hlásit na příslušný úřad, aby vlastně prokázal, že je stále přítomen na území té země nebo že se nachází v nějakém tom přijímacím středisku. To jsou tedy hlavní body, takové schrnutí těchto třech nových návrhů. Samozřejmě je to nesmírně složitá legislativa, a my o tom ještě budeme hovořit. Eh, jsme ochotni eh, dořešit všechny ty technické věci, ty odborné věci. Budeme o tom mm, hovořit takovým způsobem, abychom nakonec dosáhli tedy hladkého přijetí všech těchto balíčků. Děkuji velice. Ve chvíli, kdy máme eh, společnou debatu, je důležité nesměšovat témata. A já tedy se o to budu snažit. Uvidíme, eh, jak tady chcete postupovat, ale já navrhuji, abychom začali od koordinátorů a poté přišli na zpravodaje, nebo to chcete opačně. Vidím, že po létě se naše schopnost rozhodovat zlep, výrazně zlepšila, takže eh, nejprve tedy koordinátoři, poté zpravodajové. A já vás žádám, abyste vystoupili ke každému návrhu, zvlášť abyste to jasně řekli a neházeli všechno do jednoho pytle. Takže za EPP Já tady zastupuji stínového zpravodaje, ale vy jste řekl, že začneme koordinátory. Takže teď už jsem to úplně zamotal. Takže koordinátor za EPP. Ale nakonec se nám to určitě podaří. Já jsem nedávno navštívila Katány a různé hotspoty. Prohlédla jsem si podmínky a uvědomila jsem si, jak naléhavá je problematika mladiství bez doprovodu. Musím říci, že, od, že na určitých konkrétních hotspotech se schromažďují tedy lidé konkrétní národnosti, a to je tedy specifický problém sám o sebe. A z těchto hotspotů si jaksi vybírají zločinecké organizace děti za, za účelem tedy dalšího vykořišťování, například mladé ženy za účelem nucené prostituce. Děti jsou také rekrutovány například proto, aby kradly. A e, je to tedy snaha zatáhnout tyto osoby do takového začarovaného kruhu trestné činnosti, ze které eh, se už nikdy nedostanou, už jenom protože se tedy nikdy neodváží přiznat své pravé jméno. A my bychom měli nabídnout podporu těmto lidem a také orgánům, které s ním mají co dočinění. A mě by zajímalo v tomto ohledu, jestli eh, komise hodlá nějak posílit pravomoce Europolu a Frontexu tak, aby tady tito mladí lidé byli chráněni, aby neupadali do rukou zločineckých organizací, které dále vykořistují. Některé ty osudy jsou skutečně strašlivé. Já jsem měla možnost hovořit s eh, hruba tuctem mladých lidí, které, kteří za sebou již měli hrůzy plnou osobní historii a eh, stali se také terčem zájmu organizací, e, tedy organizovaného zločinu. A já si myslím, že i na ně bychom měli dbát. Na situaci mladiství bez doprovodu jim bychom měli nabízet větší míru ochrany a bezpečnosti, protože ono to konec konců přispívá k větší bezpečnosti pro nás, pro všechny. Děkuji, SND. Děkuji. Já se zaměřím na několik málo otázek. Komise hovořila o tom, že azylové řízení musí být významně zkráceno. To je samozřejmě v zájmu všech a také žadatelů o azyl. Nicméně kladu si otázku, jestliže bereme v úvahu toho, že právo na azyl je právem jednotlivce, a když se podívám na to, jak dlouho trvá azylové řízení v členských státech, jak realistické je očekávat, že se podaří vyřídit žádost o azyl během 6, případně 6 plus 2 měsíců. A, a pak by mě zajímalo, zdali tedy takovéhle urychlené řízení nepovede k většímu počtu odvolání proti jeho výsledku, což nakonec povede k tomu, že ten žadatel nebo ten uprchlík zůstane stejně na území členského státu, dokud tedy nevyčerpá všechny opravné prostředky. Pokud jde o statut uprchlíka, Jestliže jsou uprchlíci ohroženi, tedy jestliže nebezpečí v zemi původu uprchlíka již neexistuje, je, mělo by být možné žádoucí poslat je zpět. A mě by zajímalo, zdali jsou členské státy skutečně připraveny intenzivně investovat do eh, prostředků na urychlenou integraci ve chvíli, kdy zároveň musí myslet na to, že toho člověka stejně možná budou muset poslat zpátky. Ať už jde o uprchlíky před občanskou válkou, před uh, jinými formami válkami, případně před uh, stíháním a persekucí, mučením a podobně, nebo protože se prostě doma necítí bezpečně. Takovéhle lidi musíme samozřejmě přivítat, dát jim možnost co nejdříve se zapojit také na trhu práce, ale i tady se nabízí otázka, Jestli ten uprchlík ve chvíli, kdy bude vědět, že má možnost se jednoho dne vrátit, bude opravdu ochoten pracovat a který zaměstnavatel si dá tu práci s tím, aby ho zapracoval. Takže to je tedy otevřená otázka a já očekávám vyjádření komise k této věci. A chtěla bych také vědět, jestli už o této problematice s členskými státy konkrétně jednala. Děkuji. EKR Alde. Děkuji. Tohle léto nám ukázalo, že Evropská unie musí přijít se, soudržný, se soudržným odolným systémem, protože tragické události posledních měsíců jasně ukázaly, že jsme měli právo dívat se skepticky na dodavatelské řešení této krize, kdy tedy tím dodavatelem měl být turecký prezident. Takže pokud jde o ten druhý asilový balíček, který představuje komise, zase tedy mě zaráží ten rozsah donucovacích prostředků, které jsou tam obsaženy a také ta snaha opět tedy vlastně delegovat zodpovědnost na někoho jiného. Zase se tu tedy zmiňuje skoro v každém odstavci problematika bezpečnostní situace v zemi původu a Teď je otázka, jak tedy ověřovat, eh, že tedy ta země je skutečně bezpečná pro toho konkrétního jedince, který k nám dorazil se žádostí. Tento aspekt je plně je úplně ignorován. A zatím tedy dochází tedy pouze k takovému masovému zpracovávání na vnější hranici. Ani se nepokusí, nepokoušíme předstírat, že dochází k nějakému třídění uprchlíků. Samozřejmě jsou tu i dobré aspekty, kratší časové lhůty, nabídka právní pomoci, ale aby tedy žadatelé o azyl skutečně mohli těžit z těchto výhod, musíme jim Musíme lidem, kteří skutečně mají nárok na azyl, umožnit, aby do Evropy vůbec dorazili. Pokud jde o e, takzvané kvalifikační nařízení, zdá se, že jde o to, abychom kodifikovali a harmonizovali a nejnižší možnou míru schody. Dokonce komise říká cynicky na straně 4, že to donutí uprchlíky, aby nejezdili do Evropy a hledali ochranu někde jinde. Neříká se kde. Takže těch několik žadatelů o azyl, kteří eh, dokáží proniknout těmi trhlinami, které neucpeme, budou stejně v nejisté eh, situaci, protože tedy eh, je povinné vyhodnotit to, zdali ten člověk má nárok na ochranu a také případně na trvalý pobyt. Eh, kolegové, já nechci jen kritizovat. Samozřejmě, že potřebujeme harmonizaci a efektivní postupy, ale celá řada klíčových návrhů pro mě prostě není přijatelná. Evropská komise mě mnohokrát, eh, mě jen zřídka kdy zklamé. Nicméně, pokud jde o klíčové aspekty tohoto návrhu, chybí jim nejenom základní úcta k evropským hodnotám solidarity a, mezi, a dodržování mezinárodní legislativy, chybí tu však i respekt vůči lidské důstojnosti. A my jako parlament bychom se měli snažit znovu tedy upozorňovat na důležitost těchto evropských hodnot, prosazovat jejich zahrnutí do tohoto návrhu. Měla by to být jedna z našich priorit. Děkuji. Já jsem požádala koordinátory, aby vystoupili jako první, tak abychom měli trošičku její pohled jednotlivých politických skupin. Nevím, zda to fungovalo, o to jsem se snažil. Nyní Gue. Barbara? Barbara Spinelli, prosím. Děkuji za slovo. Já bych ráda <clears throat> pohovořila o několika argumentech, které zde zazněly ze strany kolegyně Bigstrom. Ano, má pravdu, jsou to správné argumenty. Nesmíme zapomínat na takovou tu nejednoznačnost v této oblasti. Harmonizace, rychlost, přístupu. Ovšem, jak říkám, všechno je to takové velice nejednoznačné, protože harmonizace by byla harmonizací k tomu nejnižšímu společnému, společnému jmenovateli samozřejmě a já nevím, zda náš výbor chce jít tímto směrem, protože pokud budeme chtít postupovat rychle, to je právě něco, co stěžuje celou tu situaci, celý ten postup v oblasti migrace a uprchlíků. A ráda bych se ještě zaměřila na několik návrhů, které jste zazněly a zároveň položila několik dotazů. Protože toto je takové velice nejisté pole, na kterém nyní se nacházíme. Ten boj, všechny ty standardy, normy, sekundární pohyby, pokud eh, dodržujeme určité standardy a pravidla v těchto posledních eh, pěti letech, vidíme, eh, že se ptáme, zda všechny tyto mezinárodní standardy fungují. Dále je to ten konkrétní status pro možnost pobytu a tak dále. A co se děje, pokud se člověk nachází v zemi, kde tato pravidla nejsou aplikovatelná? To je moje první otázka. Zde bych požádala i o vysvětlení, protože to je, by byla taková nesmírně prekérní situace. A tím se situace uprchlíků ještě stěžuje. Druhá věc. Nové články, které umožňují ochranu pouze pro to opravdu nezbytné, období a ze strany komise žádost o obligatorní revizi tohoto statusu. Všechno je to propojeno rovněž se zemí původu daného člověka. A tato revize statusu, to je něco, na co nesmíme zapomínat, protože to vytváří opravdu zásadní, nesmírně prekérní situace. A nyní sociální záležitosti a integrace. Myslím si, že sociální ochrana je zásadní. Zásadní pro bezpečnost a zároveň kvalitní podmínky pro naše občany i uprchlíky. To musí být garantováno, protože já se obávám toho, že všechny tyto konkrétní změny, o kterých se hovoříme, že se z toho ze všeho zdá, jako kdyby toto nezbytně nutné období bylo neustále revidováno, vytváří to další nejistotu, další prekérní situaci a podle mě to má negativní, celkově vlastně negativní dopad. Negativní dopad eh, na jejich situaci těchto lidí. Například, eh, kdo by chtěl zaměstnat člověka, který se nachází v takové prekérní situaci, kte, mm, člověka, který vůbec nemá ochranu, nemá tam možnost pobytu, nikdo by nechtěl takového člověka najmout, čili to vytváří opravdu takovou velikou nejistotu. Děkujeme. A nyní za zelené paní Lamberts. Já budu i jednou ze stínových zpravodajek, tak jestli chcete, mám to nějak skombinovat koordinátorskou roli. Nechci, abyste vystoupila dvakrát, takže dobře, takže kdybyste, takže dobře, takže společně dobře, tak já to je. Vy jste vlastně jedinou zelenou zástupkyní. Ano, jedi, jediná zelená v celém městě. Takže pokud jde o celkově nějaký pohled na tuto problematiku, my můžeme zopakovat to, co zde zaznělo od několika předřečníků. My máme obrovské obavy, pokud jde o mm, tuto směrnici. Vidíme zde mnoho těch původních návrhů, které jsme chtěli odstranit z předchozí legislativy. Já skutečně si myslím, že zde nemáme dostatečné důvody pro to, abychom šli tímto směrem. Lidé se o tom již zmínili, je tam ta určitě ten prvek toho trestu a tak dále. My v podstatě vlastně mm, role agentury pro azylanty se tím stává ta téměř sekundární ve snaze implementovat pravidla. Právě proto pro nás, pro zelené, je jednou z hlavních otázek role, role samotného hodnocení, hodnocení implementace této nové směrnice, než se podíváme na to, co nás čeká. Proto já si nejsem jistá, zda ty důkazy, které máme k dispozici z projektu AIDA nebo jiných projektů, zda vůbec byly zohledněny to, co členské státy již dělají a že skutečně na tom stavíme, tam, kde je to možné, na těch společných přístupech, protože pokud to nebudeme dělat, tak se v podstatě dostáváme do minulosti před několika lety, kde jsme opravdu neměli jasný pohled bez ohledu na důkazy. Čili jak to vypadá, to hodnocení. A druhá problematika, sekundární pohyby. My jsme o tom hovořili již u Dublinu, Je to jaksi do jisté míry propojeno i s tím prvním bodem vstupu daného člověka na naše území a zdá se, že to nefunguje. Čili na jedné straně sice máme pravidla, ovšem co to bude znamenat, jaký tlak to bude mít na další dodatečné zdroje, aby vůbec z toho byla nějaká realita. Pokud daný členský stát se nachází pod obrovským tlakem, nemá dostatek mezinárodních odborníků, nebo řekněme země mu poskytnou odborníka na dva týdny a pak ho zase stáhnou. Kde získáme takové zdroje, aby to vůbec fungovalo? Jak se na to komise dívá? Co si o to myslí? Dále to jsou ty takzvané hotspoty. Kde se zabýváme právním charakterem těchto hotspotů v tomto návrhu, který leží na stole. Je tam nějaké konkrétní místo, jež by se tím zabývalo? A dále důležitost nebo věc, která je pro Evropský parlament nesmírně důležitá, nezletělí bez doprovodu. A my jsme už to tom hovořili několikrát. My potřebujeme takový ten bezproblémový proces od okamžiku vstupu takového nezletilého na naše území až po konečné řešení v této otázce. Já, naše skupina se domnívá, že eh, ta, tam chybí a další záležitosti s bezpečný přístup na naše území a tak dále. My jsme o tom již hovořili před chvíli. Je to vlastně takový defensivní spíše přístup, mm, příze, spí, přístup ostrašování. Já jsem byla eh, zpravodajkou u této přepracované směrnice, takže ještě několik bodů. My jsme se dívali na to, jakým způsobem tu subsidiární ochranu statusu eh, uprchlíka eh, propojit s jeho právy. A my se zde vracíme k tomu, že tato subsidiární ta ochrana je vlastně druhořadá, druhotřídová a že v podstatě se snažíme nějakým způsobem posílit to, co jsme zde měli v minulosti. Co si komise myslí? To, co jsme se, eh, zdá, eh, to co, o co jsme se snažili před třemi, čtyřmi lety, proč je to irrelevantní? Proč jsme to změnili, tento přístup k těmto dvou věcem? A dále je zde to obrovské napětí, s tím souhlasím, tím, že neustále revidujeme tyto procesy, to byrokratické, náročné nástroje. My víme, známe ty problémy v jednotlivých členských státech a dále to, že lidé by se měli zúčastňovat integračních opatření. Proč byste se toho měli zúčastňovat, když za rok už tam e, nebudete součástí toho procesu? Pro vás jako pro jednotlivce, ano, například eh, i ta otázka zaměstnatelnosti, o tom jsme hovořili i ve zprávě za ample, Čili jak eh, tyto časté revize zjednoduší systém a zároveň zníží eh, určité citlivé postavení těchto lidí, nebo jakým způsobem by mm, to pomohlo zaměstnatelnosti, integraci těchto lidí. A když mi řekneme, že daný člověk musí odejít, protože země původu je bezpečná, jaká připravená opatření uděláme pro integraci tohoto člověka v zemi původu, aby nešlo, nedošlo k nějakému destabilizačnímu faktoru, když se například, eh, když si popovídáte s vyslancem Afganistánu, tak eh, vám řekne, že to, že přijímají hm, tyto navrátilce bez jakékoliv přípravy pro ně znamená destabilizaci pro jejich ekonomiky, pro jejich společnosti. Čili proč si myslíme, že to bude fungovat? Jak to bude fungovat? Mám mnoho dalších otázek, ovšem ty zaznějí, až se budeme dívat na jednotlivé konkrétní případy. V tomto výboru toto je pouze několik dotazů, které my zelení máme a těšíme se na odpovědi. Děkuji. Děkujeme, to bylo opravdu nesmírně komplexní džín. A úplně posledním za koordinátory. Pane Mariu, jsi velice stručně za EKR, protože byste se přihlásil, takže prosím velice stručně. Děkuji za slovo, pane předsedo. Víte, pro nás Tato diskuse o legislativě, jakým způsobem to bude fungovat, zase jsme udělali všechno a tak dále, to je velice zajímavé. Důležité je, aby Evropský parlament mohl zasáhnout, aby mohl nějakým způsobem eh, přijít se svou troškou do mlína při zjednodušení celé této situace. Já vám mohu říci, že ve Kejské moři tato situace je opravdu šílená, je tam opravdu to je úplná saturace, ten eh, nával Eh, lidí z Turecka v posledních několika týdnech se tak ohromně zvýšil. Máme zde 12 tisíc nelegálních migrantů v posledních několika týdnech, eh, kteří nám tam někde v Egejském moři funguje. Máme zde asi pět tisíc žádostí o azyl a to pouze na Lesbosu. Více než tři tisíce na Kosu. Já prostě mm, mm, jistě si uvědomíte a souhlasíte se mnou, že Řecko to samo nedokáže a nemůže zvládat. Teď každý člověk, který k nám přijede, žádá o azyl, všechno musí být na základě legislativy analyzováno, musí to odpovídat konkrétním standardům, normám. Evropská unie se zavázala pomoci Řecko ze, z těch 720 jednotlivců, kteří nám měla EASO poskytnout, poskytli pouze 503 a pouze asi 450 odborníků, jo, nám slibeno 450 Zatímco dorazilo pouze 90, ze 4 tlumočníků dorazilo pouze 61 do Řecka, čili tyto sliby prostě nebyly dodrženy a situace nemůže pokračovat tímto tempem, protože u nás jednotlivci žádají o azyl v obrovských počtech, vědí, že mají na to právo, Řecko musí zkoumat a analyzovat každou jednotlivou žádost. My máme všechny tyto lidi v, na našich ostrovech, kde nemáme dostatečnou infrastrukturu. Vytváří to obrovský tlak, obrovské napětí na Samosu například, nebo Chiosu, nebo na Lerosu. To prostě je šílená situace. Je zde mnoho mm, smutných příběhů, které bych mohl popsat. K čemu dojde? Již nyní máme více než 60 tisíc jednotlivců, kteří jsou tímto způsobem na našem území a ten program o přesidlování, o kterém budeme hovořit příští týden, vždy tam nedošlo k žádnému pokroku. Pokud se podíváte na situaci v Řecku, další příklad z, z 24 1400 jednotlivců, kteří měli opustit Řecko v rámci přesídlení a je do Německa odjelo pouze 42. Proč to říkám? Proto, že tato rozprava o legislativě je zásadní, ovšem otázka zní, co uděláme dnes s ohledem na to, k čemu dojde zítra nebo pozítří. Musíme v tomto programu přesidlování rychle pokročit a musíme posílit asilové služby v Řecku, tak aby všechny tyto žádosti mohly být proskoumány v souladu s legislativou a tito lidé nám jaksi neuvízli na našem území. Čili, co jsem chtěla říct, chtěla jsem vás informovat o tom, že v tomto konkrétním okamžiku je situace nesmírně obtížná a náš parlament prostě bude muset zasnít jasným hlasem a podpořit veškeré to úsilí, které vidíme, ke kterému dochází u nás v Egejském moři. Naši ústrově děkujeme, děkujeme. Proto jsem chtěla, aby vystoupili koordinátoři jako první, abychom měli obecný obrázek. Ještě se stánky ke zpravodajům, takže děkujeme. A poslední za FDD bude, koordinátor, bude poslední koordinátorkou, prosím. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tyto informace. Já můžu. Samozřejmě, že to... No. Návrh způsobuje mm, protichůdné přístupy. A já chci říci, že já tady jej mohu podpořit. Myslím si totiž, že není úkolem Evropské unie eh, tady něco předepisovat členským státům, takže eh, tlumočník z omlouvá, já tady nejsem pro toto nařízení. A jsem přesvědčena, že pokud je eh, člověk členem Evropské unie, musí dodržovat kodaňská kritéria, pokud jde o lidská práva a tak dále. ale některé členské státy se snaží z těchto závazků vykroutit. A to tedy platí i pokud jde o kont- kontrolu přeskum situace žadatele o azyl. Hovoří se hodně také o harmonizaci. Ale teď je otázka, podle které země budeme harmonizovat například sociální dávky. Která země bude tím ideálním příkladem? Například ve Švédsku eh, jsme svědky toho, že uprchlíci tedy dorazí do Evropy a pak se rozlížejí, která země by jim vyhovovala nejvíc. Nejde jim tedy o první bezpečnost jednou zemi, ale posuzují výše sociálních dávek, nároků na ně a podobně. Čili hledají cílovou zemi tak, aby to pro ně bylo výhodné. A samozřejmě já chápu, že není problémem Evropské unie to, že Švédsko má tak dobrou eh, sociální eh, síť u nás je prostě celá řada nároků, ať už jde o dávky na děti, podporu pro vdovy a podobně. Ale otázka zní, jak tedy budeme harmonizovat a podle příkladu které země. Ano, takže teď děkuji koordinátorům a nyní tedy zpravodajové, eh, takže nejprve Tania. Děkuji za slovo, pane předsedo. Mám pocit, že se dochází k určitému nedorozumění, protože možná to tím, že vlastně vedeme takovou všeobecnou debatu úplně o všech těchto tématech. Samozřejmě bychom mohli velice dlouze popisovat to, k čemu dochází. Ostatně už to tak činíme celé týdny a měsíce mluvíme o všech problémech, o všech překážkách, Eh, o tom, že mnoho přijímacích středisek nebo i mnoho těch hotspotů má problémy. Já sama jsem také některá navštívila v uplynulých měsících, třeba v Řecku. Tam mi řekli, že uchazeči o azyl eh, čekají šest měsíců, aby vůbec mohli přijít k tomu prvnímu rozhovoru, který je přes Skype a pak, pak je tam vůbec otázka, jestli oni vlastně se dostanou k internetu. Uh, takže já se budu snažit teď hovořit konkrétně o tom, ehm, o tomto balíčku. Já jsem zpravodajkou k tomu nařízení o k tomu kvalifikačnímu nařízení. Často se hovoří o tom, že je důležité, aby zde byl společný, efektivní evropský azylový systém a v tomto ohledu vítám úsilí komise vytvořit humánnější a spravedlivější systém na jedné straně, na druhé straně tam musí být udržitelné jakési přerozdělování, k němuž dnes ještě nedochází. No a pak tedy tam musí být eh, vyřešení, musí tam být také bezpečné právní cesty a to vlastně vůbec ještě nemáme. Musí to být eh, bezpečné právní cesty, jak se dostat k azylu a to vlastně to vůbec není. Takže tento návrh je teď na stole, je tam celá řada problémů. Vidíme zde vysoký počet lidí, kteří přicházejí do Evropy, ale také vidíme nedostatky v našich vlastních politických koncepcích. Také je zde nedostatek solidarity mezi členskými státy, nedostatek dobré vůle, abychom společně našli udržitelné řešení. Je jasné, že ten stávající evropský azylový systém není funkční, v podstatě se téměř zhroutil a to také i e, ohrožuje i samotný evropský projekt. Čili zde, když chceme z kvalifikační směrnice utvořit nařízení, to vnímám jako dobrý krok. Dále je zde status uprchlíka a status doplňkové ochrany. Je to velice důležité a komise od začátku říká, že zde musí být nástroj, který zaručí každému spravedlivé zacházení, spravedlivé posouzení dnes hovoříme teprve vlastně úvodem. Mm, Je zde návrh, aby zde byl určitý soubor ukazatelů. Teď ještě spolupracuji se stínovými zpravodaji, s radou a s komisí, abychom co nejrychleji v tom pokročili. Ale vždy musíme mít na mysli, že eh, musíme mít vždy na zřeteli nutnost dodržování základních práv všech těch eh, uchazečů o azyl. Musí tam mít jednotlivé posouzení Mm, zrychlení celých těch postup, to jsou věci, kde musíme napřít veškeré své úsilí. Děkuji, Tadio. A to Sofie interval, má na starosti přijímací podmínky přijímání a standardy. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji také komisi za to, že jste prezentovala své <clears throat> návrhy Podmínky přijímání, to je jedna z takových eh, témat. Eh, to je vlastně pozitivní návrh, má to zlepšit situaci. Několik kolegů zdůraznilo, že ohledně těch dalších návrhů mm, mají obavy, že vlastně dojde ke zhoršení celkové situace, nebo měli určité pochyby, eh, zda mají ty nové návrhy vzniknout, ale tato směrnice Mm, ta si myslím, že má celou řadu pozitivních prvků. Takovým, jsou tam dva hlavní cíle. Ten první cíl, který vlastně sdílí i ty ostatní návrhy, je tedy zabránit eh, toho, že ti uprchlíci nebo že ti lidé hledají vlastně co nejlepší eh, místo, kde by se jim to jak, jaksi nej, nejlépe hodilo. Je to vlastně ten takzvaný forum shopping, No a druhý cíl je také zkrácení všech těch eh, lhůt celého toho řízení. Myslím si, že to také hodně souvisí, protože i ta otázka integrace souvisí s tím, jak dlouho musí ti žadatelé čekat na rozhodnutí. Já také jako zpravodajka budu pracovat tom smyslu, že ta směrnice o podmínkách přijímání nemá být něčím, co vlastně členské stát využijí k tomu, aby ty uprchlíky odradily, aby ty podmínky přijímání byly tak strašné a tak ubohé, že vlastně by to mělo všechno ty uprchlíky, že by to mělo ty uprchlíky odradit, aby vůbec do Evropy raději nechodili. To si myslím, že o to určitě nejde. To nejde o to, abychom všichni eh, ty podmínky eh, vlastně zhoršili na nějaký nejmenší společný jmenovatel. Měli bychom vycházet ze stávajících situace, například jaký je přístup eh, těch žadatelů na trh práce, jaké jsou nároky na sociální dávky, jaký je přístup k vzdělávání, ke zdravotní péči a tak dále. Rovněž je tam třeba i mm, to, že třeba ten člověk, pokud má své vlastní zdroje, tak zda by si měl eh, také vlastně platit určité náklady. Některé členské státy třeba konfiskovaly majetek eh, nebo peníze těch lidí, kteří přicházeli. Takže v každé té zemi je určitá jiná praxe. Můžeme se také podívat na to, jak to funguje v jednotlivých zemích. Já si myslím, že pokud by měli, eh, že lidé by měli mít přístup na trh práce co nejdříve, možná hned od prvního dne, kdy podali tu žádost. Proč ne? Mohla by to být určitá výjimka, třeba pro někoho, u koho opravdu je velice nepravděpodobné, že získá ten status, ale pro toho, u koho je pravděpodobné, že ten status získá, tak je přece je nejlepší, aby začal pracovat okamžitě, co nejdříve, a ne to nějak odkládat o několik měsíců, ať už jich bude kolik, eh, jak to stanovíme. Dále musíme zaručit, že snížíme ty sekundární přesuny uprchlíků, eh, nebo vůbec, pardon, ne ty sekundární přesuny, ale to, že, že s těmi uprchlíky jak si stále šachujeme z jednoho místa do druhého. Zejména je to problém pro děti, Mm, ty děti třeba začnou chodit do školy, pak je přesunou jinam, anebo třeba, ten, třeba eh, jsem mluvila s některými lékaři, kteří říkali, že vlastně eh, léčili nějaké to dítě eh, uprchlické a vlastně mm, navrhli nějaký způsob léčby a pak vlastně to dítě bylo přesunuto jinam a vlastně nebyla zaručena ta kontinuita. Pak je i otázka mentálního zdraví a péče duševního, o duševní zdraví těchto uprchlíků. To s tím také souvisí, musíme zaručit dostatečnou péči i o jejich duševní zdraví. Děkuji, nyní Malin. Malin, ty asi budeš hovořit později, příští týden, je to tak, pokud s tím souhlasíš. A teď ještě mám před sebou seznam eh, stínových zpravodajů a dalších kolegů, kteří chtějí o tom hovořit. Nejprve Silví Guillaume, prosím. Děkuji. podstatě můžeme souhlasit s tímto návrhem. Samozřejmě, pokud chceme mít harmonizovaný systém v Evropě, eh, musíme se shodnout na tom základě. Ale otázka, jestli tedy to, co navrhuje komise, skutečně umožní řešit naše cíle, anebo jestli skončíme s režimem, který možná bude harmonizovaný, ale tak restriktivní, tak odrazující, že nikdo nebude mít možnost požádat o azyl v Evropské unii. Takže ano, musíme být efektivní, ale za jakou cenu? Já bych byla ráda, kdybychom se zaměřili na některé konkrétní aspekty tohoto textu, které ve mně vzbudí, vzbuzují otazníky, například tedy to, jak je řešena problematika sekundárních přesunů, to, jak tady jsou používána, používány sankce a tresty v rámci azylového řízení, to není zrovna žádoucí uh, pohled. Euh, l'impression que euh, on fait un peu table rase de, de ce qui s'est passé euh, auparavant. Zdá se, že se obracíme zády k práci, kterou jsme již odvedli v minulosti. Uh, v minulosti jsme již pracovali na harmonizaci, ale zdá se, že na to zapomínáme, aniž bychom vyhodnotili eh, to, jak se ta harmonizace zdařila nebo ne. Máme pocit, že dochází k rozmělnění míry ochrany, a to tedy ve jménu harmonizace, a že přístup je více restriktivní, což ale samo o sobě nezaručuje větší bezpečnost. Také terminologie není vždy úplně jasná. Hovoří se o bezpečné zemi, ale myslíme bezpečnou třetí zemi, bezpečnou zemi původu a, a nebo bezpečnou zemi obecně. každém případě musíme být velmi opatrní, protože vlastně hovoříme o tom, že uprchlíka pošleme zpátky domů. A tedy udílení statutu uprchlíka, ty jeho podmínky jsou vlastně proti, jdou proti tomu duchu včasné integrace, která je také zmiňována v textu. Pak je tu několik volitelných opatření, jejich uplatnění však je opět tedy svázáno se sankcemi. A to tedy nevysílá zrovna nejlepší signál. A konečně, možná už to bylo zmíněno, ale já mám určité obavy z těch určitých omezení svobody pohybu pro žadatele o azyl. Například jestli jde o domácí vězení, nebo jak je to tedy řešeno. Pokud je o zodpovědné příslušné orgány, o tom už hovořil pan Michel, pokud je o právní statut, žadatele o azyl, přístup na trh práce, to jsou body, které jsou dobré, nicméně také tedy ve mně vzbuzují eh, určité obavy. Takže na závěr několik otázek. Jak se postavíme k myšlence bezpečné země, protože to je tedy vlastně alfa omega celého textu, objevuje se to v celém balíčku. A včetně dublinského nařízení máme evropský seznam bezpečných zemí a tak dále. Musíme tedy se zabývat tím, jak tu bezpečnou zemi nadefinujeme. A konečně nesmíme zapomínat, že se to sebou přináší určité legislativní břímě. A měli bychom tedy jasně navázat eh, používaná opatření na cíle, o které nám jde. Děkuji. Já tady zastupuji kolegy Lenác, Mussolini a Poliese, takže jestli vám to nevadí, já tady schrnu eh, jejich stanovisko do jednoho. My se tedy obecně díváme na tento návrh pozitivně. Pokud je o azylové řízení, tady vítáme návrh změnit postup, eh, kdy tedy ze směrnice se stane nařízení, protože to zajišťuje plnou harmonizaci. Víte, že v současné verzi ta směrnice není dostatečně účinná. Tam, kde jde o sladění, sladění postupů, Vede to tady ke snaze najít si tu nejvýhodnější zemi a také k, eh, k nerovnoměrnému eh, rozmístění uprchlíků. Souhlasíme také s tím, že všechna, všechny postupy měly by být spravedlivé, protože vycházíme z předpokladu, že všichni žadatelé o azyl mají určitá základní práva, která je třeba dodržovat v průběhu celého řízení, například pokud jde o přístup k informacím, ale také na druhé straně musíme jasně stanovit, co považujeme za nedodržení a jaká sankce za to je. Pokud jde o harmonizaci pravidel, a zavedení evropského seznamu bezpečných zemí, který by nahradil eh, ty národní seznamy bezpečných zemí, považuji za krok správným směrem a proto se těšíme na další spolupráci se zpravodaji a ostatními skupinami na tomto legislativním návrhu. Pokud jde o kvalif- směrnici o kvalifikaci, EPP chápe snahu tedy o větší konvergentnost standardů, která by měla dopad na tzv. fenomén druhotných pohybů. Jak víme, tyto pohyby mají zásadní dopad na fungování šengenského prostoru. Také se musíme snažit vytvořit systém, který nabízí statut mezinárodní ochrany na stejné úrovni bez ohledu na to, který členský stát konkrétně tu žádost o azyl zpracovává. Konvergence by se měla vztahovat i na ty, kteří již mají statut uprchlíka v Evropě. I těm tedy evropské státy musí nabídnout eh, stejný, stejnou míru ochrany, stejnou míru podpory a tak dále. To, aby tento návrh dobře fungoval, si vyžádá revizi dublinského systému a také efektivní posílení fungování EASO a definici toho, na základě čeho se přiznává, případně odjímá statut mezinárodní ochrany. Cíl tedy vytvořit společný evropský azylový systém by eh, měl tedy být i v tom, že úřady budou schopny rozhodovat rychle, měli bychom se vyhýbat dlouhavým řízením, která samozřejmě jsou vyčerpávající pro systémy členských států. Musíme také zajistit jaksi eh, právo pořádek na veřejnosti. A v tomto ohledu tedy vítáme ten návrh, který předpokládá daleko efektivnější monitorování a konkrétně namířené restrikce. Pokud jde o umožnění přístupu na trh práce, tady nesmíme zapomínat na to, že přístup na trh práce by měl být v souladu s tím, jak funguje trh práce tak aby nedocházelo k narušení jeho fungování. To je formulace, na které jsme se již shodli v parlamentu. Musíme také vytvořit společný systém přijímání prostřednictvím kterého žadatelé částečně přispějí k úhradě nákladů, například tím, že budou vykonávat společensky prospěšné práce a podobně protože to také zajišťuje určitou míru integrace do hostitelské komunity. Děkuji a na závěr paní Koraca byl. Děkuji, pane předsedo. Problém, který máme před sebou, nespočívá v tom, že systém by skolaboval nebo byl neadekvátní. Problém spočívá v tom, že celý ten balíček nebyl jednotně implementován, jsou v tom velké mezery a rozdíly mezi členskými státy a teď je otázka, jak pragmaticky vyhodnotit situaci a překonat politickou neochotu některých členských států implementovat tento balíček, přispět svojí kapacitou. Když se podíváme na vývoj ve světě, v Syrii, a na středozemním moři, kde opět došlo letos v letě k několika tragédiím, vidíme, že tyto migrační, migrační toky neustanou a navíc tedy poroste počet mladistvých bez doprovodu. A teď je otázka, jak být efektivnější. Nestačí tedy ukazovat prstem na některé členské státy, případně jim to vyčítat. Návrh komise tedy není ideální, ale je to rozhodně pragmatický způsob, jak zefektivnit celé řízení a zachovat určitou žádoucí úroveň celého řízení, která, úroveň, která respektuje lidská práva. Vítám ten přesun ze směrnice na řízení. Říkám si, proč tedy i ta směrnice o přijímání není vlastně nařízením, protože právě v této oblasti je situace velmi fragmentovaná pokud jde o prevenci eh, zneužívání, příst, umožnění přístupu na trh práce do 6 měsíců, to všechno jsou velmi dobré návrhy. Protože, jak říkala správně Sofie, tedy pracovní místo, to je takový první krok k integraci. Také vítám to, co jste řekli, v tom smyslu, že tento proces by neměl, se neměl opírat o nejnižší eh, možnou schodu Naopak, měli bychom nabízet určitou míru ochrany, zvýšenou míru ochrany, zvláště mladistvím bez doprovodu. Konečně, pokud jde o Lamberto právu, někteří z nás se přímo účastnili její přípravy, a už tehdy jsme tedy argumentovali v tom smyslu, že systém měl by, by měl být jednotný. Neměly by existovat paralelně dva systémy a že by měla existovat i možnost odejmutí statutu uprchlíka. Ovšem to je třeba posoudit z pohledu tedy toho opačného cíle, totiž cíle dlouhodobé integrace do naší společnosti. Děkuji. Chcete zareagovat? Yes, of course, Mr. Samozřejmě, pane předsedo. Trochu mě překvapují některé příspěvky členů vašeho výboru. my samozřejmě musíme vzít v potaz realitu přímo na místě. Mnoho z vás se zmínilo o tom, že navštívili hotspoty, jednotlivé tábory a co jste si z toho odnesli. Náš systém prostě je téměř na pokraji zroucení. Ten tlak je obrovský. To, co děláme, je snaha přizpůsobit tento systém nové realitě. A Libe výbor prostě zavírá oči a tvrdí, nezměňme nic, zvýšíme práva azylantů, zvýšíme jejich práva. To znamená ten půl takzvaný faktor, ten prostě zvýším. Jak tohle bude fungovat? Na straně přijímání my se musíme podívat na realitu. Jak to vypadá? Jak to tam vypadá v těch přijímacích centrech? vy vlastně můžete pohnat všechny členské státy před soud, protože ty podmínky prostě jsou nedostatečné. A tam nejde o to, že by snad členské státy neměly dostatečnou vůli, ale některé z těchto států prostě jsou na tak, pod tak obrovským tlakem. Německo, Řecko, Itálie. O co se snažíme, je přizpůsobit tuto situaci realitě. My samozřejmě naším cílem je chránit azylanty, zajistit, že s nimi bude zacházeno řádně, že budou mít přístup k systému právního státu, jež funguje a to na základě slušných podmínek ve všech členských státech. To je náš hlavní cíl, to je samozřejmě ovšem, to musíme přizpůsobit i realitě. Pokud jde o časové lhůty, pokud jde o nařízení v této oblasti pro azylanty, ta situace je dobrá, protože vidíme ty nevyřízené žádosti, kteří čekají léta na rozhodnutí a my zde uvalujeme určité konkrétní lhůty na členské státy pro odvolání, pro první rozhodnutí a tak dále. A už to samo o sobě představuje pokrok. Nejde o to, že bychom to nedělali na základě nějakého jednotlivého individuálního hodnocení. To samozřejmě je naším pravidlem, ale za 6 měsíců budete mít možnost zhodnotit konkrétní žádost, přijmout rozhodnutí, čili tím, že uvalíme striktní lhuty na členské státy, tím zajistíme to, že lidé se nebudou nacházet v nějakém vzduchoprázdnu. Já nesouhlasím s těmi z vás, kteří tvrdí ve vašem výboru, že komise jde špatným směrem, že reforma asilového systému je e, spíše reformou, která snižuje tu kvalitu a standardy. Ne, my se snažíme o ochranu azylantů, my se snažíme zlepšit tuto ochranu. Ovšem vzhledem na čísla musíme adaptovat naše pravidla a programy. Některé členské státy jsou schopny to udělat velice rychle a efektivně a my se No to snažíme mm, teda všude aby členský stát mohl velice rychle a efektivně rozhodnout o jednotlivých případech. Potěšilo mě to, co řekli všichni tři zpravodajové. Protože to jako, mm, vypadá, že se podívali na ten konkrétní návrh. Samozřejmě, že v některých oblastech mají ještě otazníky. My jsme připraveni to prodiskutovat, projednat, ale když vystoupili, tak bylo jasné, že pochopili přidanou hodnotu tohoto návrhu. A nyní, jestli dovolíte, jednotlivé poznámky velice stručně. Paní Holmajer, to je otázka nezletilých bez doprovodu. Je pravda, že to je v současné době jeden z nejpalčivějších problémů. My musíme bojovat proti organizovanému zločinu, který se snaží zneužívat a využívat tuto situaci pro svůj profit, tu situaci dětí v uprchlických táborech. Náš návrh zvyšuje ochranu těchto nezletilých, je tam povinnost určitého prostředníka, který bude přiřazen ke každému takovému nezletilému dítěti a takový člověk musí být eh, stanoven v průběhu pěti dní, to znamená velice rychle. Tento člověk, tento doprovod bude poté přítomen veškerým postupům a procedurám, které se týkají těchto dětí, tak aby skutečně tyto děti nezůstaly bez ochrany, bez pomoci v těchto centrech. A zároveň by tato doprovodná osoba neměla mít příliš mnoho dětí na starosti, aby zajistila dostatečně individuální pomoc každému dítěti. A zároveň ještě navíc je zde povinnost členského státu zavést systém monitorování tohoto systému těchto doprovodných pracovníků. Když se podíváte na podrobnosti, na detaily tohoto návrhu, tak zjistíte, že skutečně posilujeme ochranu těchto nezletilých bez doprovodu. Dále subsidiarita, statut uprchlíka. Paní Zípel se změnila o tomto problému. Je pravda, že my posilujeme rozdíl mezi těmito dvěma statusy, protože pro nás na základě ženevské úmluvy je zde rozdíl mezi člověkem, který je individuálně persekován, pronásledován pro svoje názory, projevy, náboženství a tak dále. A na druhé straně těmi osobami, které utíkají před konflikty či válkou. To jsou dvě různé věci, dva různé statusy. Pokud bychom to, paní Lambert, vy jste o tom eh, hovořila, pokud bychom spojili tyto dva statusy a nějakým způsobem je propojili, tak proč bychom teda měli mít dva statusy těchto lidí. Naším cílem je, aby jsme je rozlišili, aby zde byla i jiná práva, jiné povinnosti, které odpovídají každému z těchto dvou statusu samostatně. Já chápu vaše otázku ohledně integrace. Pokud budeme revidovat tento status, tak to může jít proti našemu cíli integrace. Ale když Eh, provádíme revizi, tak to neznamená, že lidé budou muset opustit zemi. Pokud tento člověk již má statut uprchlíka a situace v jeho zemi se změní a on už není uprchlíkem, tak tento člověk může požádat o jiný status, dlouhodobý pobyt, nebude okamžitě poslán do země původu, bude mít tři měsíce na to, aby požádal o jiné, jinou možnost. Není to konec celého procesu, naopak člověk, který už je na našem území delší dobu, bude mít možnost nějakým způsobem na tom získat a požádat o jiný status. A pokud jde o outsourcing našich odpovědností, to, co děláme naopak, je snaha o harmonizaci původního textu ohledně bezpečných zemí původu a bezpečných třetích zemí. My nerozširujeme tento koncept. My se snažíme o to, aby tento koncept byl otevřenější, abychom měli evropský seznam, evropský plně harmonizovaný systém. Nebudeme to využívat či používat jako nějaké obecné pravidlo. Analýza dopadu. Je pravda, že jsme fungovali pod velikým tlakem řádná řádné hodnocení dopadů této směrnice ohledně přijímajících center nebyla provedena. EASO ovšem přistoupilo k takové analýze ohledně všech členských států. My očekáváme odpověď a se zpravodajkou samozřejmě se můžeme o tyto informace podělit. My jsme se rozhodli že to bude směrnice, protože z právního hlediska by bylo obtížnější z toho udělat nařízení. To by totiž vedlo k plné harmonizaci ekonomických a sociálních pravidel v členských státech a tam je tolik rozdílu, že by to nebylo možné. Koncept bezpečné třetí země, paní Guillaume hovořila o, o určitě určitém souladu mezi různými legislativními názor, návrhy. My k tomu plánujeme příští týden schůzku, abychom zajistili, že ta konzistence, konzistentní přístup různých návrhů komise bude zajištěn, ale je pravda, že je to komplikovaný právní problém. Nejde o nějakou tabulu razu, že bychom úplně zničili všechno, to jsme zde měli v minulosti vůbec ne. Mnoho článků eh, minulých eh, směrnic tam bude začleněno rovněž i do tohoto nového textu. Pane Mišele, moc se omlouváme, máme ještě jeden další bod, na který rovněž budete reagovat, takže já nevím, chcete, protože nás čeká ještě jeden bod na programu a vy budete reagovat a vystupovat i k tomuto bodu, pokud jde o přesidlování, relokaci. Pokud budete chtít, aby reagovala na nějaký ještě konkrétní bod, tak mohu, já samozřejmě mohu, mohu přerušit mé vystoupení. Dále je to využívání pracovníků v jednotlivých hotspotech, eh, návrh EASO, experti by tam měli eh, působit nejméně 30 dnů, to je pravda, protože k této přílišné rotaci odborníků docházelo a my jsme to teda začlenili do návrhu EASA, aby se to řešilo. A dále mm, uvědomte si, že je to takový globální balíček, rád bych, aby se si o tom udělali takový holistický pohled, oba dva balíčky by měly být projednány rychlým společným způsobem, aby jsme zajistili konzistentní přístup k oběma textům. Já samozřejmě jsem připraven odpovědět na jakékoliv dotazy, možná potom na závěr nebo bilaterálně. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda. Tím končíme dnešní rozpravu k tomuto bodu a já bych ještě rád řekl, že víte, já samozřejmě my zde máme spektrum různých názorů k vašemu návrhu, proto jsme začali koordinátory, abychom měli ten politický pohled, ale to byli zpravodajové, kteří přišli s konkrétním pohledem na jednotlivé návrhy. Já prosím, mm, abyste si nemysleli, že máme nějaké nerealistické postoje k vašemu návrhu když se podíváme na stanovisko paní Jean Lambertové k vašemu návrhu, k analýze dopadu, k implementaci, toto jsou nesmírně inteligentní názory někoho, kdo byl součástí dlouhých trialogů s komisí, s radou k těmto tématům, takže nebo jak se o tom zmínila paní Fejone, která navštívila hotspoty, oni chápou problémy, kterým eh, komise čelí. My nemáme nějaké nerealistické pohledy, prosím, abyste nějak negeneralizovali, protože naši poslanci jsou nesmírně zkušení a vědí, s eh, čím bojujete, čili to je takové, mm, máme zde různé pohledy, prosím, abyste negeneralizovali, nezešobecňovali, prosím o to i naše kolegy, a snad to bude fungovat tímto způsobem oběma směry, protože skutečně některé z těch analýz, které zasněly, jsou nesmírně inteligentní ohledně vašeho návrhu. My víme, co dělají členské státy, co nedělají, je to krize, asi je lepší identifikovat to, co se děje u všech těchto jednotlivých prvků. Problém je, že když máme takovou obecnou rozprávu, tak propojujeme všechny tři obrovské oblasti. Je obtížné to nějak roz, uh, šifrovat a bez nějakou obecnou rozprávu, ale prosím ještě jedno, abychom obecňovali. Mm, je to inteligentní rozprava. My samozřejmě nyní nemůžeme reagovat na to, co jste řekl. My bychom jistě velice rádi, ovšem bohužel nemáme tuto možnost, proto jsem chtěl za všechny takto vystoupit. A nyní budeme pokračovat, protože nás čeká další bod na našem programu. Takže pokračujeme Eh, v tématu přemysťování a přesídlování. Eh, dozvíme se o páté zprávě. Nemáme příliš času, takže já ten úvod trochu zkrátím. 13. července si pamatujete, že tedy, pardon, 12. jsme tedy hlasovali o zprávě Keller. A nyní nás čeká zpráva Máme zde jak dvě zpravodajky, paní Skákeler i paní Malin Björk. Budeme hovořit o této páté zprávě, o přemysťování a přesídlování. Dávám rovnou slovo paní Skákeler, protože máme pouze eh, pár minut. Uslyšíme tedy o té zprávě, také jestli tedy prostor pro případné dotazy. Nejprve dávám slovo paní Skákeler. Chcete promluvit jako první? Ano. Já jsem si myslela, že možná by nejprve mohla vystoupit komise. No, v každém případě máme zde tedy k dispozici pátou zprávu o přemysťování přesídlování, máme zde také aktualizovanou tabulku, která ukazuje, že zatím se tedy od, toho, od té čtvrté zprávy moc nezměnilo. Hmm, zatím tedy z Řecka a z Itálie bylo přemístěno velice málo osob a to je obrovský, veliký problém. Členské státy souhlasily s tím, že budou eh, přemysťovat eh, určitý počet osob, myslím, že 160 lidí to bylo, mělo to být vlastně během dvou let. A zatím eh, tedy se mění roky, ale zatím tedy ta čísla se všechny mění. Některé země ne, nepřemístily téměř nikoho nebo vůbec nikoho a některých vlastně málo zemí přemístilo poměrně velký počet osob, ale tedy vůbec celkem zatím se ta kvota eh, nenaplnila. Myslím si, že to je politování hodný stav. Členské státy by eh, měly více využít tuto příležitost a měly by více měly by přemístit do, eh, do svých, na svá území více lidí. Máme se také odborníky z EASO, mm, vlastně i ten počet těch odborníků, kteří měli členské státy přislíbit a vyslat je do Itálie a do Řecka, tak taky ten počet eh, odborníků se nenaplnil. To je rovněž velice smutné. Eh, jsem ráda, že také komise mm, zveřejnila na svém internetu eh, tyto tabulky. Tam vidíme přesně, kolik osob bylo přemístěno do těch kterých členských států a kolik vlastně osob by ještě, ještě mělo být přemístěno, nebo kolik tedy osob ty členské státy vlastně nepřemístily, aniž i když to přislíbili. Hovořili jste o tom, že budete nadále vyvíjet tlak na členské státy a tak dále, ale co tím vlastně myslíte? Co tím konkrétně, eh, jaké konkrétní prostředky k tomu chcete použít, abyste opravdu zaručili, že členské státy eh, pocítí trochu ten tlak a ehm, také tedy si myslím, že zde mnoho poslanců, kteří pocházejí ze že tady je také mnoho zemí, které vlastně ještě nepřemístili nikoho nebo neplní ty své přislíbené kvóty. No a e, jedná se tedy o, tom, o to přemysťování. E, v Řecku stále ještě je nedostatek ubytovacích zařízení. Chci se zeptat, e, jak na to Evropská unie třeba vynakládá finance a jaké jsou překážky. Mm, je tam třeba nějaká jak třeba dlouho trvá, než eh, ty peníze, o které bylo požádáno, dojdou na to konkrétní místo. Došlo k nějakému zlepšení, to se ptám, jako tedy za sebe, to jsou otázky na vás. A rovněž bych chtěla ještě všechny mm, požádat, aby se podívali na tu tabulku, která je k dispozici. A pak jsme ještě hovořili o těch eh, nezletilých bez doprovodu, opět v Itálii a v Řecku tady mm, přeměstňování těchto osob je velice, velice pomalé. Myslím si, že zatím je pouze jedna země, Finsko, které se zabývá konkrétně dětmi, nezletilými bez doprovodu, takže Finsku blahopřeji a myslím si, že všichni ostatní by se nad tím měli zamyslet a měli by si uvědomit, že opravdu ti nezletilí bez doprovodu v Řecku a v Itálii nejsou vůbec v dobré situaci, jak si jsou mm, přemysťováni z místa na místo. Komise už o tom trochu hovořila. Eh, chybí tam také ti, ty doprovodné osoby, které by s ně měly na starosti. Dále, je důležité, aby členské státy více přemysťovaly, aby také vyslali své odborníky do EASA, protože členské státy učinili spoustu slibů, ale vlastně zatím je příliš neplní. Měli bychom to přísně sledovat. Členské státy si často stěžují na to, co Evropská unie dělá nebo nedělá, ale mm, často je to tak, že členské státy sami vlastně toho moc nedělají a neplní dokonce ani to, k čemu se zavázali. Děkuji. Nyní, eh, pokud se tedy někdo hlásí do diskuse, a pak požádáme ještě komisi, aby se vyjádřila. Nebo nejprve si vyslechneme zástupce komise, pokud chcete. Je zde pan Ryan, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Připravil jsem si prezentaci na několik minut, ale já se to pokusím trošku zkrátit, protože vlastně pár věcí už teď zmínila paní zpravodajka Keller. Zaprvé, chtěli bychom samozřejmě poděkovat tomuto výboru, že máme možnost zde představit naši pátou zprávu. Jak váš výbor asi dobře ví, tak ta zpráva se týká eh, uplatňování dvou rozhodnutích o přeměstňování a o přesidlování. Je to vlastně z loňského září. Týkalo se to o osob z Řecka a Itálie, které mají nárok na mezinárodní ochranu. Také zde hovoříme o tom, jak Evropská unie tedy plní ten svůj příslip přesídlit více než 20 tisíc lidí. Rovněž se zpráva zabývá konkrétně i otázkou přesidlování lidí z Turecka do evropských zemí podle toho mechanismu jeden za jednoho. To vlastně bylo v březnu dohodnuto v, tom, v té dohodě mezi EU a Tureckem. Vrátím se stručně k závěrům. Nebudu citovat všechna čísla, ale myslím si, že dobrou zprávou je to, že rychlost přemysťování se od té poslední zprávy trochu zrychlilo. A vlastně eh, ta zpráva byla zveřejněna v polovině července, ale od té doby ještě se vlastně opět zvýšilo tempo přemysťování. Nicméně je jasné, že vůbec ještě nejsme ani blízko těm cílovým číslům, tam vlastně byl ten závazek přesídlit, pardon, ehm, přemístit 160 tisíc lidí během dvou let. To znamená, že do září 2017 by mělo být to číslo naplněno a mm, to tady ještě není. Teď se rychle vrátím ještě k tomu, co je zapotřebí učinit. Na to se ptala i paní Keller. Myslím si, že takový hlavní závěr, a nejenom pouze té páté zprávy, ale i těch předchozích zpráv je to, že členské státy musí zvýšit počet lidí, které přemístí na své území. A vlastně i ten počet těch příslibů, i těch počet těch přislíbených míst by se měl navýšit. Zatím je to nějak 10 tisíc přislíbených míst, ale to vůbec nestačí. Takže to je taková nejdůležitější věc, která je zapotřebí. Vidíme, že také došlo k určitému pokroku, ale musí zde být eh, takový, vlastně musí se zefektivnit ten celý postup přemysťování. V té zprávě se o tom podrobně hovoří na jednom místě. Také bylo, přeprav, vlastně bylo přepravena mm, efektivnější postupy v Řecku, ale zcela jistě ještě se musí všechny ty postupy zrychlit a zefektivnit. Také se musí zlepšit spolupráce s Řeckem a s Itálií, konkrétně s těmi příslušnými orgány. V Itálii máme konkrétní potíže se způsobem, jak tam jsou prováděny bezpečnostní kontroly a probíhají diskuse, jak by to bylo možné zlepšit. Rovněž zde musí být rychlejší reakce ze strany členských států na žádosti o přemístění, které vydá Itálie a Řecko. A členské státy by neměly argumentovat eh, vlastně proti tomu, aby přejali tyto eh, osoby. Vlastně jediné důvody, které jsou akceptovatelné, jsou ty důvody, které jsou stanovené. Hmm. Takže Otázka nezletilých bez doprovodu, o tom rovněž, rovněž hovořila paní Keller a hovořilo se o tom i předtím, když jsme hovořili o reformě azylového balíčku. Mm, nezletilí bez doprovodu, to je opravdu takový vel, velký problém. Hovořím o tom ve speciální kapitole v té zprávě. Nezletilí bez doprovodu, ale i další zranitelné osoby. Eh, také mm, mají být přemysťováni, zatím jich nebylo přemístěno příliš eh, a opravdu je důležité, aby členské státy si uvědomovaly, že to jsou osoby, které je důležité, eh, o které je důležité se postarat a opět bychom chtěli ještě apelovat na členské státy, aby v této oblasti vystupňovaly své úsilí. V neposlední řadě ještě otázka těch vysílaných odborníků, to je, to vlastně stále pokračuje, ta, ty potíže Během léta došlo k určitému zlepšení, ale i tak stále jsou zapotřebí v těch příslušných agenturách eh, ti odborníci, kteří byli přislíbeni. Pak se chci ještě vyjádřit k některým konkrétním věcem, které dělá Řecko a Itálie jako hlavní země, kam přichází uprchlíci. Jak víte, tak mm, musí tam být přijata cestovní mapa, která vyřeší jejich vlastní problémy v jejich vlastních azylových problémech, takže v tom Řecko i Itálie pokročilo. Řecko se opravdu dostalo pod obrovský tlak už od loňského léta, je pod tlakem. Ta intenzita se různě mění od té doby, ale stále ten tlak existuje. Takže nedávno tam došlo k velké, nebo vlastně k dokončení takové velké předregistrační eh, vlny lidí, kteří právě mají eh, být přemístěni, Takže nadále se také eh, pokračuje i v Řecku i na tom, aby se zlepšila kvalita a kvantita v přijímacích zařízení. Itálie. Tam byly vytvořeny nové hotspoty, kapacita těch stávajících hotspotů ale musí být navýšena. Také jsou v Itálii některé specifické problémy, které vyplývají z přílišné splatitosti jednotlivých případů. V Řecku eh, většinou ti uprchlíci jsou ze Sýrie, zatímco v Itálii je to, je, jsou osoby z různých národností, různých národností, takže to všechno vlastně komplikuje situaci, um, prodlužuje to všechny ty procesy. Ještě poslední slovo k přesídlování. Zde si myslím, že je mnohem větší pokrok než u přemysťování. V chvíli, kdy byla ta zpráva připravována, tomu bylo tak, že bylo přesídleno asi 8 tisíc osob z těch 22 500 osob, které mají být přesídlovány v červenci už to bylo více než 8 tisíc osob. Ty byly tedy přesídleny z, z Turecka podle toho režimu 1 ku 1. Nejnovější číslo je 1219. To je vlastně počet osob, které byly přesídleny z, Řecka, eh, pardon, z Turecka. Příští týden ještě představíme návrh komise, který se týká nového eh, režimu pro přesidlování do Evropské unie. Ještě poslední slovo k přemysťování. Cílem komise zůstává stále, aby každý měsíc bylo přemístěno 6 000 osob, to je tedy určité tempo, určitý určitá rychlost nebo míra, kterou bychom chtěli dosáhnout a vlastně v tomto smyslu tlačíme na členské státy. Nejenom členské státy, ale i příslušné agentury a komise musí vynaložit úsilí, aby tohoto cíle bylo dosaženo. Děkuji. Děkuji. Já jsem minulý měsíc navštívil Řecko a navštívil jsem některé z těch táborů, ta situace je mimořádně nepřehledná. Já pochybuji o přesnosti čísel, která jsou opakovaně zveřejňována. Já jsem byl například v táboře, kde mělo být 3400 registrovaných eh, uprchlíků, ale když se jsem zeptal vedoucího tábora, kolik vydává jídel, řekl 1800 a to je eh, diskrepance. Proto tedy vlastně nikdo nemůže si být jist, o jakém počtu skutečně hovoříme. Denně vlastně eh, připlouvají stovky lidí, jen včera to bylo více než 400. Takže ta situace je velice komplikovaná nepřehledná a situace v těchto táborech je katastrofální. slyšela jsem děti křičet, plakat jen protože vlastně není kam se schovat před sluncem. A za takovýchhle podmínek ti lidé nemají prostě šanci pokusit se alespoň o nápodobu normálního života. A také je tedy pravda, že tedy některé menšiny, například jezídové, jsou v obzvláště obtížné situaci, protože na jezídy útočí v těch táborech ostatní obyvatelé tábora, tou situací se zabývala i policie. No co tím chci říci? Že chci říci, že naprosto zásadní, abychom co nejrychleji opravdu důkladně začali s procesem přesídlování. Nejde jenom o to, kam lidé chtějí. Například Portugalsko opakovaně tvrdilo, že je ochotno pomoci jezídům, zvláště jezídům, ale teď je otázka, jak tam ty lidi dopravit. To prohlášení padlo před 12 měsíci a od té doby se nic nestalo. Proto je důležité tedy, jak říkám, nastartovat pořádně celý ten procent, proces. Ve chvíli, kdy vidíte, jak vypadá situace v těchto táborech, je jasné, že eh, tedy ta situace později bude katastrofická i pro celé Řecko nebo celou Evropu. A proto je tak důležité, abychom opravdu s plnou vážností tento proces co nejrychleji zahájili a přidělili mu jednu z nejvyšších priorit. Děkuji. Jo, já se omlouvám, že eh, tedy vás honím při takhle důležité debatě, nicméně ve 12.30 následuje zasedání koordinátorů a já mám velmi dlouhý seznam řečníků. Takže dávám každému z vás pouze jednu minutu. Bohužel tedy nyní si nemůžeme dovolit vyčerpávající rozpravu k problematice přemístěvání a přesídlení, takže já vás žádám o minutu. Ale Gomez, já mohu potvrdit to, co tu řekl právě Josef. My jsme souhlasili s kvótou 1642 lidí. Náš premiér řekl, že bychom byli schopni pojmout až 10 tisíc lidí, ale ve skutečnosti z Řecka dorazilo pouze 700 lidí. A například pokud jde o 170 jezídů z Řecka, které portugalská vláda konkrétně pozvala, nic se nestalo. A ti lidé jsou pořád v hrozných podmínkách v Řecku. Já prostě nechápu, proč se nic neděje. Znamená to, že tedy eh, ta byrokracie v Řecku je příliš komplikovaná, je třeba se registrovat hned několikrát, několikrát to ověřovat a to je prostě absurdní. Samozřejmě je tu také byrokracie v procesu tedy eh, azylového řízení u nás doma, to také. Ale my jsme navštívili Kalé v červenci. V Kalé jsem hovořila s lidmi, kteří mi řekli, že zrovna dorazili. A že jim trvalo dva měsíce dorazit z Itálie do Calais. Hovořím například o těch 400 etiopanech, kteří byli v červenci v Kale. Takže ten systém skutečně nefunguje. Kdybych já byla Abramopoulos nebo někdo jiný v komisi, tak bych tam byla denně a každý den bych pracovala a zjišťovala, co přesně nefunguje. snažila se odstranit mezery. Tohle je pro nás ostuda a navíc je to pro nás i velká bezpečnostní hrozba, je to hrozba i pro naši eh, morálku a vládu pořádku a zákona. Pan předseda říká, že plná debata proběhne příští týden. Děkuji. Pane předsedo, já se obávám, že není možné za minutu okomentovat takhle rozsáhlý návrh komise. Zrovna proběhla rozsáhlá rozprava k problematice azylového řízení. A všichni jsme splnili svoji povinnost, jakožto poslanci. Opravdu jsme se zabývali plným vyhodnocením tohoto materiálu. Například, vemte si příklad Španělska. EPP se zabývá o počty přemístěných a přesídlených. A ten proces je kritizován tedy plošně, neformálně veřejností, v médiích a podobně. A lidé po nás chtějí, abychom apelovali na komisi, aby ta zasáhla. Nejde jenom o to, aby nám komise poslala nového eh, mluvčího, ne, je opravdu třeba jedna Ta čísla vzbuzují obavy. Zvláště ve světle referenda, které proběhlo v Maďarsku. Eh, Kurs, který nasadila vláda Viktora Orbana, v nás budí velké obavy a je možné, že tedy podobně se k tomu přistaví, postaví i jiné vlády způsobem, který jde proti duchu evropských hodnot a principů. Děkuji. Dovolte mi říci, že před dvěma týdny, když komisař Avramopoulos poslal ten vítězný tweet, že se nám podařilo přemístit tisíc lidí z Turecka, jsem to považovala za obrovskou ostudu. Pět měsíců po tom, co se dohodla Evropská unie s Tureckem. 25 bohatých států Evropské unie přijalo tisíc lidí. No to je počet lidí, kteří během dvou hodin dorazí na řecké ostrovy. Turecko nedodržuje ujednání, ale nedodržujeme ani my a já si myslím, že je to opravdu ostuda. Pokud jde o poslední zprávu o pokroku z 28. dubna, Komise říká, že se s, Turecku dohodla, s Tureckem dohodla na konkrétních postupech, jak urychlit přemístěvání z Turecka. Můžete nám komise říci konkrétně, o jaké postupy, o jaké, jakou standardizaci postupů jde? Když jsem to udělala, bylo mi, říci, bylo mi řečeno, že to není informace dostupná pro veřejnost a pro Evropský parlament. Proč bych o tom neměla být informována? Chci to vědět, protože evidentně to nefunguje a já doufám, že mi na to komise odpoví. Bohužel dnes vám komise neodpoví, ta debata proběhne v plném rozsahu příští týden. 8. budeme mít dost času na debatu. A nyní paní Veršia? Já se pokusím opravdu velice stručně. No a možná by komise mohla odpovědět Mm, příští týden na naše dotazy, protože to, co jsem slyšela, se mi nezdá úplně uspokojivé. Sdílím vše, co bylo řečeno. Konstatujeme, že to nefunguje, že členské státy uh, nějakým způsobem blokují celou situaci. A jediná otázka, kterou si musíme položit, je, co dělá komise, aby bylo respektováno to, co již bylo implementováno. Ano, jsou zde problémy, ovšem jedna z důležitých otázek ze strany paní Keller je i financování. Je kontrolovat financování, protože v té misi, kterou jsme udělali v Kale, prefet Norpa Dukale regionu nám řekl, že jim Evropa nedostatečně pomáhá, aby mohli celou situaci řešit. To není Evropská unie, která nepomohla. To je ta redistribuce ze strany členských států, které brání tomu, aby vůbec tento systém byl využíván řádným způsobem. Na to bychom se měli zaměřit, na, tu, tento, na tuto blokáž ze strany, na toto blokování ze strany členských států a samozřejmě i otázku nezletili. A velice stručně, Myslím si, že bychom se měli zaměřit i na otázku práv o, azylan, o azyl, nejenom pokud jde o přesidlování a relokaci, a protože tato situace opravdu nabyla obrovských rozměrů. Takový příklad několika desítek sudánců, kteří byli z Itálie okamžitě navrácení do Sudánu, to si myslím, že je obrovský problém a ráda bych, abychom v nějakém horizontu zorganizovali rozpravu nebo alespoň měli informace o tom, k čemu došlo i na, Egej, eh, na břehu Egejského moře. Některé informace máme, dále je to využití zbraní ze strany, nebo možnost použití zbraní údajně na straně eh, zaměstnanců Frontexu a tam potřebujeme určité objasnění. Pane Maria, si prosím máte slovo. Celá záležitost je velice komplikovaná a já nejprve několik čísel, jestli dovolíte. 66 400 lidí mělo být z Řecka přesídleno. Pouze 3386 bylo přesídleno do dnešního okamžiku v červenci jsme měli 2218 těchto osob, to znamená za měsíc, za půl, za šest týdnů pouze 1500 lidí bylo přesídleno. Za jeden den nám ovšem z Turecka přichází průměrně 400 osob, čili tato situace nemůže takto pokračovat. Proč máme všechny tyto postupy k dispozici a nefunguje to? Portugalsko je země, která žádá o tyto uprchlíky, která jim nabízí pomoc. Pan Avramopoulos nám slíbil zde v naší našem výboru, že se na to podívá konkrétně na otázku Portugalska a dále jsou to země, které vůbec neplní svou odpovědnost. 27 400 osob by mělo eh, se přesídlit do Německa, ovšem, jak víme, tak pouze 42 osob Řecko, eh, opustilo Řecko směrem do Německa, čili je to opravdu problém. Rád bych, aby jsme to napravili máme zde 4874 čísel pro Francii, ovšem to číslo není správné, tam mělo být 18 000 a ne 1800, je tam chyba v tom textu, děkuji. Další řečník, děkuji za slovo, pane předsedo. Pan Marias zmínil konkrétní čísla, já to samozřejmě můžu pouze potvrdit, to, co řekla komise. Prosím, aby jsme si uvědomili, že Řecko se potýká s obrovským problémem díky své geografické situaci. Přesidlování nefunguje, relokace nefunguje, ta malá čísla, která zde byla prezentována, nemohou problém vyřešit. Tento problém roste každým dnem a týká se to celé Evropy, nejenom samotného Řecka. Mnoho lidí tvrdí, že nás zaskočilo to číslo lidí, kteří zde při, kteří přijíždějí do Evropy. Proč jsme ale nejednali preventivním způsobem? Toto přece není žádná řádná reakce. A nyní ke kolegům, kteří navštívili Řecko, zmínili se o situaci v mnoha těchto hotspotech. Ráda bych řekla, že já Vím a samozřejmě se si vědomá toho, že je zde mnoho uprchlíků a migrantů, mnohem více než ta čísla oficiální, která máme na stole. My skutečně nemáme vhodná zařízení, nemáme dostatečné prostředky pro řešení a zajištění potřeb všech těchto jednotlivců, ale není pravda, že jsou zde jednotlivci, kteří trpí nějakou podvýživou, že nemají dostatek jídla. Já to nechci nějak spochybňovat, co řekli kolegové, ale ráda bych řekla, že zatím nedošlo k žádným oficiálním stížnostem nebo obviněním, pokud jde o poskytování stravy pro tyto osoby. Nezapomínejme, že naše země trpí i fiskálním programem. Mnoho občanů mé zemi žije pod hranicí chudoby. Prosím, abyste si to uvědomili. To je celkový rámec, do kterého musíme situaci zasadit. Samozřejmě, že deficit v oblasti distribuce jídla pokrývají i různé nevládní organizace, které jsou aktivní v tomto kontextu. Děkujeme, říká pan předseda, děkuji, milí kolegové, kolegyně, a děkuji vám za trpělivost. Já se omlouvám, že jsme to museli takto urychlit, tuto rozpravu. Vím, že je to nesmírně důležité. Budeme se věnovat plně tomuto tématu 8. září příští týden a zajistím, aby oba zpravodajové byli k dispozici, abychom měli dostatek času i pro odpovědi komise k našim dnešním dotazům. Ještě jednou děkuji za trpělivost zpravodajům, děkuji komisi a budeme očekávat další odpovědi. Samozřejmě, že jsme si vyslechli rádi odpovědi už dneska, ale bohužel čeká nás další schůze, takže ještě jednou děkuji. Colleagues, we now have a coordinators meeting. The next uh, part of the Libe meeting will be at 3